Uh, Kolegové, dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat zde v Evropském parlamentu. Chtěl bych přivítat eh, vrcholné zástupce italského předsednictví, paní Federica Guidi, která je ministriní pro hospodářský rozvoj, a pana Antonella Giacomelliho, který je státním tajemníkem odpovědným za ekonomický rozvoj v telekomunikacích, to, což je jeho konkrétní oblast. A dovolte, abych já řekl pár slov o našich hostech. Paní Federica Guidi, paní ministrině, vystudovala na univerzitě v Modeně a ona je velice zkušená, především v oblasti podnikání. Protože od samého počátku své profesní kariéry, jak vidím, tak ona byla předsedkyní eh, mm, organizace mladých podnikatelů čtyři roky, tedy v, eh, a také i byla eh, před prezidentkou Tukaty Energy v Boloni a také i měla, zaujímala mm, další významné posty. Paní ministrině, kdybyste se mohla vyjádřit za italské předsednictví a komentovat eh, čtyři měsíce vašeho předsednictví. Průmysl, reindustrializace, malé střední podniky, Eh, průmyslová politika. To jsou velice důležitá témata a myslíme si, že v podstatě tím se navazuje na stávající Evropskou komisi, protože místo předseda italské, pardon, místo předseda eh, komise byl eh, právě italský občan a je tady teď u nás ve výboru, takže prosím, ujměte se slova. Děkuji, děkuji, pane předsedo a pane místo předsedo, milí kolegové, kolegové, italští kolegové, vás také vítám. A teď přejdu do italštiny. Děkuji. Děkuji, mm, pane předsedo Busku, mm, pane předsedo, eh, kolegové i další kolegové. Je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali na toto slyšení a děkuji především za to, že eh, jste eh, mm, vyjádřili vstřícnost a chtěli pohovořit se mnou tedy o portfoliu mého ministerstva a já se pokusím vám říci synteticky stručně, jaké jsou hlavní linie naší aktivity a priority v oblasti energetiky, konkurenceschopnosti a samozřejmě samozřejmě to jsou témata, která jsou spojena s oblastí telekomunikací, ale o tom bude hovořit pan Giacomelli. Dovolte nejprve pár eh, úvodních mm, poznámek. Především bych chtěla říci, že se budeme snažit, jako jsme se vždycky snažili, především se zaměřit v naší činnosti na to, abychom vytvořili solidní základ pro program, který bude velice propracovaný, ambiciozní a který se bude konkretizovat v příštích letech, to znamená v průběhu dvou dalších předsednictví, které budou následovat, eh, kteří spolu s námi vytvořili trojku. A eh, my tedy jsme si vědomi toho, že dnes Evropská unie se nachází v oblasti, v, v situaci velkých nez neznámých, především ohledně toho, kdy bude schopen náš průmysl se schopit. Růst a zaměstnanost to je vlastně hm, hm, velká priorita programu našeho předsednictví, abychom mohli plnit tento cíl, posílit konkurenceschopnost ekonomiky v Evropě, abychom mohli hm, přijímat eh, eh, strategická rozhodnutí, tak energie a průmysl budou hrát zásadní roli. Takže já tedy detailně potom hovořím, jaké jsou priority v oblasti energetiky a konkurenceschopnosti energe, Eh, energetiky. Eh, Evropská rada eh, řekla, stanovila, že energie a energetika je důležitá pro evropskou strategii Agenda 2020. Jsme si vědomi toho, že je třeba, abychom především se zaměřili na společné cíle, a to je snižování uhlíku v energetickém sektoru, zabezpečení dodávek energii, a abychom i oživili toto téma v zahraniční politice, abychom i pracovali na integraci našich trhů. A pokud je o legislativní činnost, já si myslím, že zde s Evropským parlamentem eh, teď pracujeme na směrnici ILUC, ta je velice důležitá, je to agenda, které jsme, kterou jsme zdědili od eh, řeckého předsednictví, kterému děkujeme, že dosáhlo kompromis a italské předsednictví je eh, odhodláno, že okamžitě začne jednat o této agendě s parlamentem. Pokud jde o politické priority, my jsme se zavázali, že zajistíme takovou dohodu v rámci Evropské rady v říjnu, kdy se dohodneme na rámci v oblasti e- klimatu a energetiky do roku 2030 a bude to diskuze, která zapojí i ministry pro zemědělství, pro životní prostředí a i to tedy bude předmětem společného jednání ministrů pro energetiku a životní prostředí 6. E, října v Miláně na neformálním jednání a i proběhne výměna názorů na téma sdělení komise o energetické účinnosti e, ze 23. července, která které tedy navrhuje, že do roku 2030 má dojít ke snížení o 30 v celé EU. Je to tedy eh, v rámci balíčku do roku 2030. A kromě toho, eh, samozřejmě víme, že toto jenom komplikuje vyjednávání, eh, protože my se snažíme teď i eh, tedy eh, eh, se přiblížit i ambiciozním cílům, které stanovil předchozí parlament. Víme, že to je v rámci boje proti změnám klimatu i je to v rámci zajištění dodávek energii. A i splnění evropských cílů podle italského předsednictví nemůže znamenat jednotný stejný recept pro všechny. Ne. Je třeba v našich rozhodnutích respektovat specifické rysy jednotlivých států, technologickou neutralitu a je třeba se opírat o efektivní vyhodnocení vyhodnocování nákladů, které to bude představovat pro veřejné rozpočty a mm, mm, v nejrůznějších sektorech, a to především v oblasti průmyslu a trhu práce. My zde mm, tedy víme, že je třeba směřovat ke určité konvergenci našich e, politik, které mají společný cíl a to snížení e, emisí uhlíku. Samozřejmě zde další krizi, jako krize na Ukrajině, to ještě zhoršilo situaci dodávek energii do Evropy. A i, e, i ta. Itálie tedy již začala se zabývat touto tematikou v dohloupy, dohloubky eh, na ministerském zasedání G7 v Římě na začátku května a v Evropské unii komise předložila strategii o zabezpečení dodávek a i ehm, se začala zabývat eh, otázkou rizika, kdyby došlo k přerušení dodávek plynu z Ruska do Evropy v nadcházející zimě. Po červnové radě italské předsednictví již zahájilo eh, diskuzi s členskými státy, abychom definovali definovali seznam konkrétních opatření, která by mohla přispět k většímu a lepšímu zabezpečení eh, dodávek ve střednědobém horizontu. A výsledek této diskuze, která proběhne v říjnu na eh, neformální eh, zasedání, to bude předloženo Evropské radě a používání obnovitelných zdrojů, energetická účinnost, to bude znamenat, že Evropa bude méně závislá na dovozu energetických zdrojů. Nicméně Plyn nadále bude hrát zásadní roli v našem přechodu směrem k eh, průmyslu bez emisí uhlíku a tudíž je třeba zajistit dodávky plynu do Evropy, což je naše absolutní priorita. V tomto kontextu, kdy se i snižuje výroba z fosilních zdrojů v Evropě, tak je třeba i se podívat na externí dimenzi naší energetické politiky, to znamená vytvořit stabilní silné vztahy se stávajícími i potenciálními dodavateli, včetně transitních zemí. Je třeba i realizovat eh, eh, infrastrukturní projekty, které jsou ve společném zájmu, tak abychom třeba otevřeli jižní koridor a abychom mohli dovážet eh, kapalněný plyn. Věříme, že musíme využít víc regulace eh, tohoto trhu s LNG. A italské předsednictví a komise se dohodly, že je třeba především oživit vztahy eh, se zeměmi Středozemního moře. A za tímto účelem 19. listopadu v Římě zorganizujeme eh, konferenci na vysoké úrovni o partnerství v oblasti Středozemního moře. A my tedy si myslíme, že je zde větší a větší zájem spolupracovat se zeměmi kolem Středozemního moře, včetně celé Afriky. Naše úsilí snížit emise uhlíku a zajistit dodávky energetiku, to eh, nelze realizovat bez završení vnitřního trhu po eh, radě v únoru 2012 eh, jsme eh, začali plnit termíny, který byl stanoven na tento rok, to znamená mm, stanovit a přijmout závěry, které i vyhodnotí, co je třeba ještě učinit a co bylo učiněno. A my doufejme, že tyto závěry budou přijaty na radě 9. prosince. A také si velice ceníme Evropského parlamentu, který přijal usnesení o správném fungování vnitřního trhu s energiemi, kde se ukazuje, jak je důležitá aktivní účast i uvědomělých občanů na trhu s energií, tedy s elektřinou, a jak je třeba více šířit tzv. inteligentní technologie. V radě hodláme také i si stanovit ty oblasti, kde je třeba ještě udělat určitou práci, tak abychom završili vnitřní trh, i pokud i fyzickou infrastrukturu, i pokud jde o společné normy, které umožní přeshraniční obchodování. Je třeba i zvýšit hm, lepší propojení propojení a takzvaný reverse flow a je třeba i využít eh, nařízení TNT a je třeba i použít mechanismus CEF, abychom propojili Evropu a zde bylo vyčleněno více než 5 miliard euro pro budování eh, infrastruktury v příštích sedmi letech. Ale abychom mohli realizovat eh, investici ve výši 200 miliard, to, které, to, co potřebujeme, tak je třeba ještě prostudovat, jak zmobilizovat další prostředky, jak veřejné, tak i soukromé. Mimo jiné také chceme i Eh, podporovat plnou aplikaci normy o vnitřním trhu a i přijmout tzv. kodexy sítí, proto abychom mohli přes hranice eh, přes, eh, mm, si obchodovat s energií a to, aby trh se stal průchodným a efektivním. A je třeba tedy i šířit ty příklady, dobré příklady dobrých zkušeností s regionální spoluprací, které již máme. I je třeba hm, chci říct, jaké jsou priority našeho programu v oblasti evropské eh, konkurenceschopnosti a průmyslové politiky, protože to vychází ze závěru eh, Evropské rady z března z června. Hlavní cíly, cíle se zaměřují E, v těchto šesti měsících na to, že se budeme snažit posílit takzvanou governance, řízení e, našich průmyslových politik a integraci našich politik v celé Evropské unie. To znamená, průřezově průmyslová politika se musí stát součástí ostatních politik, takzvaný mainstreaming. Těmito tématy jsme se již zabývali v červnu na formálním zasedání v Miláně, kde byly přijaty tři významné výstupy, které se týkají e, politických cílů, posilování tzv. governance, investic a i průmyslové politiky a jejího mainstreamingu. A někteří ministři se vyjádřili pro eh, tento politický cíl, to znamená eh, to, aby průmyslový sektor vytvářel hodnotu ve výši 20 HDP do roku 2020. Předsednictví i podporuje eh, diskuze na úrovni rady, tak abychom mohli řádně zrevidovat strategii Evropa 2020 ve světle tohoto cíle. Na neformálním zasedání v Miláně mimo jiné také i vznikl široký konsensus mezi ministry pro průmysl ohledně toho, toho, že je vhodné i transformovat pracovní skupinu eh, na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst a transformovat ji tedy ve stálou skupinu se stálým předsednictvím a tak, aby mohla mít program na 18 měsíců. Italské předsednictví se bude zabývat touto diskuzí a bude se snažit i posílit formaci Rady ministrů pro konkurenceschopnost. A nyní pokud jde o konkrétní aplikaci mainstreamingu, to je hlavní priorita naší průmyslové politiky v kontextu uh, E, e, e, který panuje v Evropě a je, musí to být základ i pro Eh, akce, které se týkají konkurenceschopnosti, tak proto v Miláně jsme již hovořili o různých hypotézách, eh, kdy jsme vyhodnocovali různé sektorové přístupy eh, vzhledem k rozměrům našeho průmyslu. A pokud jde o mainstreaming, tak v posledních dvou letech i již byly přijaty, nebo Evropská komise navrhla různá opatření, která jsou základem toho, abychom mohli vytvořit metodiku, která bude aplikovatelná i na situace složitější. A nyní v Miláně, eh, v Miláně také i eh, došlo k velkému konsensu ohledně toho, jaký eh, je dopad našich energetických a klimatických politik na průmysl a jeho konkurenceschopnosti, protože to je otázka, která se týká nákladů na energii, především u podniků, které jsou energeticky náročné. A zde i je to tedy přístup, se kterým souhlasí Evropská komise, která tedy eh, přijala různé nástroje jako fitness check, jako refit, program refit a i v některých sektorech již eh, provedla takzvanou competitive proofing, tedy tuto, tuto analýzu, eh, která se týká potom toho, že budou přijímány inteligentní předpisy. Zde i roadmap eh, také eh, by měla být zakomponována do závěru, které připravíme na Radu ministrů pro konkurenceschopnost v září. A Rada pro konkurenceschopnost v prosinci bude příležitostí pro to, abychom přijali obecnější eh, závěry, které se budou týkat průmyslové politiky, což je priorita pro naši strategickou agendu v Unii a bude to i vlastně další přínos pro, pro revizi této strategie v roce 20, do roku 2020. A e, další naší prioritou jsou malé, střední politiky, malé a střední podniky. Na prosincové radě e, se provede prezentace e, výroční zprávy o tom, jak se aplikuje Small Business Act. Jde o to, abychom zahájili politickou debatu o Small Business Act a tak, aby i toto mohlo být potom příspěvkem pro komisi, která připraví revizi tohoto aktu v roce 2015. Cílem je i Ehm, podporovat evropskou průmyslovou politiku, která musí vzít ale do úvahy velikost tohoto našeho výrobního sektoru a podle toho i ehm, musí vypadat, vypadat naše intervence, které budeme přijímat. Musí vzít do úvahy ehm, malé rozměry našich podniků a je třeba tedy případně i nastolit novou rovnováhu mezi u těchto faktorů, které eh, ohrožují eh, naše podniky, které, jsou, eh, které tedy mm, je mm, znevýhodňují. Zde i je třeba tedy společně tady na úrovni národní i regionální pomáhat malým středním podnikům a za tímto účelem i se bude konat zasedání, tedy, které mm, přijme zástupce akademických kruhů malých podniků, regionálních struktur a e, dalších a budu diskutovat o Small Business Act. Děkuji vám těmito slovy. Děkuji vám, pane ministrině. Energetiku chápeme jako velice důležitou součást našeho portfeje. Industrializace e, se stala velice důležitou součástí také italské politiky. Je to taková značka, e, jako například v Itálii Ferrari. A je zapotřebí, abychom se jí zabývali. Nicméně následuje státní eh, sekretář eh, pan eh, Giacomelli, který bude hovořit o telekomunikacích. Je to novinář s velkými zkušenostmi s vysíláním, s redakční prací, ale také v samozprávě, protože je to starosta Práta, zabýval se veřejnými službami a zejména sektorem energetiky a sítí. A toto tedy je něco jako váš eh, začátek tohoto tématu v italské vládě a řízení. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel jsem jenom eh, náměstek eh, starosty, nebo byl jsem náměstkem starosty v Prátu. Děkuji vám mnohokrát za ochotu Eh, vyslechnout názor italského předsednictví o prioritách pro tento sektor v našem eh, pololetí italského předsednictví. Rozvoj digitálního sektoru má zásadní význam pro růst a zaměstnanost v Evropě a právě proto v Evrop- s Evropským parlamentem eh, se snažíme dosáhnout do vkončení jednotného digitálního trhu eh, je tu, eh, jsou tu různé náklady, je to zhruba kolem 4 v Evropské unii. Pan Juncker o tomto již hovořil eh, a přeje si dokončení jednotného trhu, protože očekává, že došlo k následnému růstu o 500 miliard eur eh, do roku 2020, což by prospělo jak občanům, tak podnikům. A to je tedy takový základní, základní předpoklad, základní myšlenka pro dokončení digitálního trhu v Evropské unii ale stejně tak máme i ambici, aby Evropa se stala, a nyní budu citovat pana prezidenta, eh, pana hm, mm, přesudla Renciho, který eh, si přeje, abychom z Evropy učinili takový subjekt, který bude schopen sdílených digitálních politik. Italské předsednictví bude odehrávat eh, úlohu moderátora a bude se snažit přispívat a k této činnosti a sbírat příspěvky jednotlivých vlád. Jedná se o tři základní prvky. Jednotný digitální prv, potom NIS, bezpečnost a možnost přístupu na internet. Ohledně jednotného digitálního trhu bych chtěla říct, že prioritní záležitostí je neutralita sítě. To je téma, které se silně vyvíjelo oproti prvotní myšlence, eh, tak eh, jak byla vyslovena ve Spojených státech. Tím ale byla otevřena možná cesta, která nyní se nám ukazuje jako skutečná možnost dohody mezi telekomunikačními společnostmi a takzvanými eh, velkými hráči na síti. Je důležité, aby tyto eh, aktéři byli schopni spojit princip neutrality sítě s rovnými podmínkami konkurenceschopnosti mezi jednotlivými hráči, mezi jednotlivými platformami. A my si myslíme, že důležité je, aby se nejednalo jen o obchodní rozměr sítě, ale aby šlo i o to, že instituce a schopnost Eh, vztahů eh, řízení na mezinárodní úrovni, aby takto vlády mohly zasáhnout, tak aby byla chráněná síť tak, jak ji známe, aby byla příležitostí, aby byla prostorem po příležitosti, aby tedy byla jednotným místem, nerozdílným, aby síť dokázala zajistit bezpečnost a také vyjádření, projevy jednotlivců. A stejně tak, aby poskytovala i komerční příležitosti. A proto musíme za každých okolností předejít tomu, aby dohody mezi giganty obchodního světa na určité platformě eh, zabránili v přístupu nebo stížili přístup na internet Eh, subjektům, které by jinak mohly mít příležitost eh, díky tomu, že se dostanou na síť. Pak je to například také otázka roamingu. Naše vláda se zabývá roamingem a dali jsme významný signál ohledně očekávání, která, který, která máme. A chceme spojit možnost toho, že že tedy bude to, co je chápáno jako bariéra mezi lidmi, nejen virtuální bariéra při komunikaci eh, v evropském rozměru, bude tedy eh, rozbito a přitom, eh, jak některé státy žádali, aby byly zachovány investice podniků do infrastruktur. Bezpečnost v telekomunikacích je nepochybně tématem, na které se soustředíme velmi energicky. A v této souvislosti na posledním zasedání rady se odehrála významná diskuze a byly vyjádřena stanoviska mnoha různých aktérů. Je tu společné vědomí nicméně, že je zapotřebí učinit velký krok a je zapotřebí, aby Evropa učinila společně v této oblasti bezpečnosti. Je tu tedy e, obecně ochota strategicky spolupracovat, že je zapotřebí vytvořit podmínky pro také provozní spolupráci a postupně tedy vytvářet eh, tuto spolupráci ve vzájemném vztahu. Eh, kromě těchto témat eh, se chceme věnovat také tématu zprávy a řízení internetu ohledně těch aspektů, které se týkají internetu jako takového a témat, která jsou důležitá, důležitá pro úlohu Evropské unie a která, úlohu, kterou Evropská unie může hrát. Proto jsme plánovali neformální zasedání Rady pro telekomunikace, ta se dohraje v Miláně 2. a 3. října. My si myslíme, že další vývoj orgánu ICAN není eh, konečným prvkem. Máme eh, na mysli to, že by byly sítě, které by umožňovaly příležitosti, poskytovaly by svobodu. Eh, je zapotřebí po stanoviska Spojených států dojít k pozitivnímu vývoji IKANu. A to je podle nás zásadní. Zásadní je ten vztah, který se může rozvít mezi Evropou, která je schopna společně přijmout určité stanovisko, a to je tedy Evropa na jedné straně a na druhé straně eh, se spojenými státy. To je velice důležité pro další rozvoj. A chtěla bych zakončit toto sdělení eh, přáním, aby ze strany Evropského parlamentu a zejména ze strany Evropské komise jste byla eh, ochota spolupracovat na pokroku vyjednávání u eh, základních eh, nejdůležitějších sítí, což může být velice užitečné nejen pro určitou skupinu osob nebo pro předsednictví, ale bylo by to velkým signálem eh, o schopnosti, o politické schopnosti Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane státní sekretáři. A nyní přejdeme k projevům za europoslance. Tři imunity budou mít eh, příležitost místo předsedové jako první pan Tajany za EPP. Děkuji vám, pane předsedo, pane ministře, pane eh, státní tajemníku. My jsme velice ocenili stanovisko italského předsednictví zemina, protože se jedná o práci zaměřenou na implementaci rozhodnutí eh, rady z března 2014 týkající se Industrial Compact a e, vyjadřuje tedy mnoho myšlenek, e, se kterými jsou z ní EPP. Je tu ten cíl 20%, jde o to, abychom měli skutečnou industriální průmyslovou politiku v Evropské unii, tak abychom dokázali dosáhnout tohoto cíle. Nepochybně e, téma Rady pro energetiku je důležité. Nemůžeme podnikat průmyslovou politiku, pokud nebudeme mít eh, také silnou snahu o snižování nákladů. Eh, nyní eh, vidíme, že krize na Ukrajině může přinést další navyšování těchto nákladů na energii. K témuž může přispět i krize na jižní straně Středomoří. Takže bych chtěla říct, že mi připadá pozitivní stanovisko italského předsednictví italské vlády ohledně eh, úniku uhlíku. Naše průmyslová politika potřebuje umírněné a velice obezřetné působení ohledně klimatických změn, abychom měli cíle, které jsou dosažitelné, zejména co se týče obchodování s emisemi, aby eh, naše eh, akce nepoškozovaly průmysl jako takový. A úplně souhlasím s tím, eh, co řekl pan Giacomelli ohledně rozvoje digitálního jednotného trhu. Představuje nástroj eh, konkurenceschopnosti i pro průmyslový sektor um, umožňuje nová pracovní místa, proto bych chtěl vědět, za to jsou nějaké iniciativy týkající se digitálního trhu, tak abychom zaručili i evropskému průmyslu tváří tvář, tedy vstupu na trh eh, amerických kolosů a japonských kolosů. Máme také povinnost hájit průmysl pocházející z Evropy, eh, abychom to měli rovné podmínky pro jednotlivé aktéry. A také, jako tam hovořila eh, paní ministrině, potřebujeme screening pro každé legislativní rozhodnutí, jak už uvedla Evropská komise, eh, aby tedy každé toto rozhodnutí eh, mělo buď pozitivní dopad, nebo alespoň se nestavilo proti průmyslové politice. Já si přeji, aby za italského předsednictví bylo možné dosáhnout zasedání Rady o průmyslu, která bude skutečným pilířem pro zasedání Ekofinu. Podle mne tu chybí jeden bod v těchto projevech a to je a to je e, doba krize podniků, zejména malých a středních podniků. Potřebujeme silnější e, aktivitu ze strany rady. Bohužel jsme viděli, že bilance z roku 2000 15 v návrzích rady byla nebo rozpočet eh, na rok 2015 byl krácen právě tam, kde se to týká podpory malých a středních podniků, průmyslové politiky a náš výbor hlasoval pro navrácení těch původních částek rozpočtu na rok 2015 pro, pro reálnou ekonomiku Nemůžeme si myslet, že vyhrajeme proti krizi tím, že postihneme reálnou ekonomiku, toho, kdo vyrábí, toho, kdo vytváří pracovní místa. Právě proto my žádáme silný zásah ze strany italského předsednictví za tím účelem, aby byl navrácen rozpočet těch původních rozměrů. Protože bez průmyslu, pane předsedo, zemna bez malých a středních podniků nemůžeme se vymanit z krize a nemůžeme vytvářet sociálně tržní ekonomiku, eh, se kterou my všichni souhlasíme. Děkuji. Jako další paní Toja, místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zástupcům italského předsednictví, že přišli a že eh, pohovořili a samozřejmě já si eh, velice upřímně cením a e, za to e, nejenom co dělají, ale že jsou i e, k dispozici pro diskuzi a že chtějí tedy během celého předsednictví spolupracovat s parlamentem a to znamená, abychom přijali silnější, razantnější politiky. Zde já chci pohovořit na adresu paní Guidy, protože zde potom ještě budeme mít další zástupce předsednictví a takže náš eh, výbor tedy veli, velice s vámi souhlasí v tom, co jste řekla. My chceme, aby eh, tato politika se rozvíjela rozhodnějším, razantnějším způsobem, ale proto je třeba posílit nástroje governance. A eh, Rada pro průmysl by měla tedy se více kultivovat a mm, tedy v rámci Rady pro konkurenceschopnost, tak zatím tedy průmyslová politika je takto jaksi omezována ale přece naším cílem je mít evropskou eh, průmyslovou politiku. Takže zde my máme tedy eh, ty úvahy o mainstreamingu této politiky, ale vlastně ta politika konkurenceschopnosti na evropské úrovni by měla být revidována, protože v podstatě zde tedy mm, my musíme mít samozřejmě politiku eh, konkurenceschopnosti, která bude garantovat růst na evropské úrovni, která bude ale i se vymezovat vůči konkurenci ze třetích zemí. Takže to mm, my my třeba v případě ocele a podobně, my jsme ukázali, jsme viděli, jak tato politika tedy eh, je v tomto nedostatečná. Takže potom jsou zde ten cíl, je ten cíl jako například 20% evropského průmyslu. A zde Evropa mm, mm, má tedy eh, cíle, se kterými lze souhlasit, ale chybí nám nástroje. My musíme nalézt vhodné nástroje, velice konkrétní. A já mm, tedy eh, doufám, že za italské předsednictví budete hledat velice konkrétní nástroje, nástroje, eh, to znamená konkrétní nástroje a méně slov. A dále investice. Mm, to je také faktor pro konkurenceschopnost. Potom eh, téma přístupu k bankovním úvěrům. Ano, samozřejmě, zde eh, mm, mm, otázky likvidity, takže to je nezbytné zajistit tedy podnikům a potom investice, ať jde o veřejné či soukromé. Takže to je velice eh, zásadní. Jak tedy eh, požadovat eh, mm, veřejné investice do třeba inovací, do výzkumu, toho se často bojíme a zde i Juncker a Rada s tím může něco udělat. A já ještě bych chtěla doplnit a vidím, že hlídáte můj čas. Pokud jde o možnost využívat nástroje, eh, které mají pákový efekt, eh, to znamená eh, risk sharing nebo ty různé garance a podobně. A zde za italského předsednictví také budeme diskutovat o rozpočtu na příští rok, takže my bychom měli tedy mít tedy i nástroje, které budou mít takový pákový efekt, aby se zmobilizoval i soukromý kapitál který doplní veřejný eh, kapitál a potom inovace, výzkum a podobné nástroje v Evropě. Takže, ale eh, výzkum musí mít určité výstupy. A zde já bych ráda, aby za italského předsednictví tedy byly mm, mm, přijaty kroky, které budou znamenat, že Evropa se přiblíží k našim cílům, eh, cílům programu Horizont a především v oblasti výzkumu a vědy. A zde, já e, tedy, pane předsedo, vidím, že jsem přesáhla, takže děkuji, pane předsedo, za trpělivost. Děkuji. A e, paní Patricia, to já děkuji. A nyní pan Grbarčik za, za EKR. E. Prosím. Děkuji. Já přepnu do své mateřštiny. Paní ministrině, Eh, dámy a pánové ministři, eh, rád bych eh, vám poděkoval za vaši prezentace a popřál vám mnoho úspěchů v další práci. Paní ministrině, vy jste se soustředovala zejména na téma dekarbonizace a dosahování cílu Evropa 2030. A v souvislosti s tím jste se dotkla řady témat. Otázka je, jestli dekarbonizace, eh, tedy eh, odpovědi má být eh, ruský nebo libijský plyn, což ovšem znamená značná nestabilita, tedy riziko značné nestability v těchto zemích a v podstatě blíží se zima. Také je otázka, zda libijský nebo africký plyn eh, se bude, bude schopen pokrýt naše potřeby. A potom otázka je, jak to dopadne z naší konkurenceschopnosti, protože v současné době jsme nekonkurenceschopní vůči eh, dánému východu či Americe. Čili jak by měla vypadat eh, ta konkurenceschopnost, jak ji dosáhnout v tomto? v této oblasti. A jestliže tedy eh, budeme se vydávat tímto směrem, tak co s břidlicovým plynem? Tady jste vůbec eh, nezmínila, eh, jakým způsobem se stavíte k tomuto břidličnému plynu. Jakou váhu by měl mít v energetickém mixu EU a jak důležité je pro vás toto téma? Pokud se týče o IT, trh s IT. Eh, pane ministře, vy jste hovořil o třetí, třech elementech a čtvrtý by byl eh, řízení či kontrola internetu. Vzpomínáme si, jak eh, dohoda akta vyvolala obrovské protesty v EU. A to je úprava, která je velice nebezpečná. Čili mě by zajímalo, kdybyste mohli v krátce říci, Eh, jak budete koordinovat eh, řízení a ingerence při eh, využívání internetu. Děkuji. Pan Petersen za ALDE, který je zároveň místo předsedou našího, našeho výboru. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto příležitost diskutovat s italským předsednictvím. Já musím říct, že všechno, co jste řekli, mě potěšilo, zejména to, co se týče internetu, roamingu a řízení internetu. A také eh, poznámky týkající se síťové neutrality. Je třeba nezapomínat na to, že internet byl vytvořen jako otevřená platforma a že nyní probíhá boj o to, aby jí také zůstala takže já vám skutečně blahopřeji, že se k tomu stavíte takto a prosím, nezapomínejte na to a snažme se udržet internet otevřený. Mám otázku k energetice. Zaslechl jsem, jak říkáte, mnoho zajímavých a dobrých myšlenek k obnovitelným zdrojům a zvyšování energetické účinnosti. Nicméně já bych byl rád, kdybychom byli konkrétnější. To vlastně znamená, jak se to promítá do konkrétních cílů eh, v příštích měsících. Eh, budete usilovat o ještě ambicinější, ambicioznější cíle v oblasti obnovitelných zdrojů nebo energetické účinnosti. Já vím, že je to velmi obtížné, ale důležité je, eh, abychom měli jakýsi obraz toho, eh, kterým směrem se chce italské předsednictví vydat. A jinak děkuji vám, děkuji vám za možnost ptát se, děkuji vám za vaše komentáře. Děkuji nyní paní López za GUE. Ah, sí, gracias. Buenas tardes. Dobré odpoledne, děkuji za to, že jste přišli dnes odpoledne k nám. Zde se hovořilo o ambiciozních cílích, ale realita vypadá jinak. Asi bude těžké splnit cíl 20 eh, HDP když jsme viděli, že v tomto krizovém období právě konkrétně HDP se snížil a rozpočty určené pro reindustrializaci nestačí. A my jsme viděli to například v rozpočtu, že skutečně nestačí toto pro tyto plány oživení průmyslu. Kromě toho průmyslová politika. Zdá se, zdá, že naopak to šlo úplně opačným směrem v konkrétních zemích v Evropě. Ty právě naopak e, spíše e, e, měli politiku, která ochromila evropský průmysl a ne naopak. Takže je třeba investovat do infrastruktury, to je jasné, ale musí to být veřejný, eh, z veřejných prostředků eh, a ne eh, jiné investice, protože je třeba tedy proto podporovat veřejný sektor, který by měl investovat do infrastruktury. A potom zde ještě další věc, ta se tady zmínila, to se týká našeho výboru, ale to je harmonizace fiskální, harmonizace daňová, harmonizace pro zdanění podniků, protože pokud ne, tak cíl růstu a zaměstnanosti se těžko bude plnit. A já myslím, že to téměř bude nemožné. Pokud zdanění práce, například především v jižních zemích, pokud to tedy bude takové zdanění, které bude znevýhodňovat zaměstnanost a naopak je to zdanění, které ještě více ochuzuje naše spoluobčany a podnikatele. A pokud jde o hm, emise uhlíku, dekarbonizaci a změnu klimatu, zde potřebujeme udržitelnou průmyslovou politiku. A zde mám takový příklad. My máme jeden španělský podnik na gas, který byl vytvořen i částečně eh, z evropských fondů a je průkopníkem v inovacích. To znamená, eh, eh, to znamená odpad, který obsahuje uhlík a další kontaminované látky, čistí a mění v energii. A mm, tato, tento podnik zkrachuje, zavře, zavře se. Proč? Poněvadž pro naši stávající vládu tyto obnovitelné zdroje již nejsou prioritou. A jak je to možné? Protože my v Evropě jsme si stanovili tyto mm, prioritní cíle, obnovitelné zdroje jsou prioritou a to by se mělo podporovat. A takovéto podniky jako tento, to jsou podniky, které bychom měli podporovat, protože e, i e, zaměstnávají kvalitní, kvalifikované pracovníky a je to e, přece takový model pro obnovitelné zdroje. A teď závěrem. Bylo by velice pozitivní, abychom v tomto výboru stejně i v příštích 18 měsících, kdy vy budete eh, spolupracovat s dalšími předsednickými zeměmi, tak vy byste měli vzít do úvahy návrh, jak tedy oživit průmysl eh, v Evropě a my zde na to máme již plán evropských odborových svazů, které mají plán na to, jak eh, plánovat rozvoj průmyslu na příštích deset let, tak aby to byl průmysl udržitelný, který bude generovat kvalitní pracovní místa. Děkuji a nyní za zelené, pan Eriksson. Thank you. Děkuji vám. Eh, rád bych vám srdečně poděkoval, vám za italské předsednictví. Děkuji, že jste nám eh, představili své priority eh, do letošního roku. Myslím, že Velice důležité jsou eh, priority kolem energetické bezpečnosti a dále týkající se malých a středních podniků. A možná ještě lepší by bylo, kdybychom mm, měli před očima konkrétní, stop, konkrétní kroky pro zajištění energetické bezpečnosti. Tedy, abychom viděli, jak může Evropská unie pomoci svým členům posílit svou energetickou bezpečnost, zvýšit energetickou účinnost a více se spoléhat na obnovitelné zdroje. A ještě bych řekl jedno. Já bych velmi rád Eh, viděl jako další prioritu boj proti korupci. Domnívám se, že problém korupce bude patřit k hlavním problémům v Evropě, chceme-li v příštích letech dosáhnout ekonomického rozvoje. Čili eh, měli bychom si uvědomit, eh, co chceme dělat a jak chceme bojovat proti korupci. Děkuji a nyní pan Dario tam bráno za IFDE. Paní ministrině, děkujeme vám za tento krásný projev. Co se týče strategie bezpečnosti energie nebo energetické bezpečnosti v Evropě, 31. července Itálie za Renciho vlády eh, poskytnula čínské společnosti 35 eh, svého, eh, svých kontrolovaného objemu akcí. A tato společnost je eh, v rukou čínské vlády, která může kontrolovat eh, sítě elektrické i plynové. V tomto důsledku čínská vláda bude moci ovlivňovat nejen italské sítě, ale i budoucí propojení Itálie eh, s plynovými naleziště v severní Africe a ohledně plynovodů do jiných částí Evropy. Toto všechno se odehralo bez patřičné informovanosti občanů v době, kdy byly prázdniny, kdy byly na dovolených a bylo to jen za 2,1 miliard eur tento obchod. A to eh, proto, že některé členské státy, aby eh, šetřili, tak tímto způsobem eh, jednají. Co si myslíte nyní o tomto kapitálu, který nyní patří do rukou eh, státu, který není součástí EU? Bylo toto sděleno Evropské komisi? A jaké bylo hodnocení této situace ze strany Evropské komise? Ještě k tomu dodám, k přechodu na obnovitelné zdroje, že vláda Renci ho nedávno eh, v nenadobě schválila eh, nejen eh, zdanění, které se týká fo, fotovoltaické elektřiny. A toto rozhodnutí je zaměřeno na obnovitelný sektor v Itálii, který je v krizi od doby vlády Montiho. Tímto způsobem eh, nevyšlo plánování podniků eh, italských i zahraničních a lidé, samotní rodiny, také investovali eh, do tohoto druhu obnovitelných zdrojů. Jak toto všechno chcete spojit s balíčkem klimatu do roku 2020 a s tím balíčkem, který máme schválit do roku 2030? Děkuji vám a nyní eh, bychom požádali eh, panu ministrině a pana státního tajemníka o první kolo odpovědí. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na otázky jednotlivě a stručně. K panu Tajánimu. Samozřejmě sdílím já a jaké předsednictví odvětví se budeme eh, řídit eh, směry eh, Industrial Compact, cíl 20 Mohu říci, že jako předsednictví budeme nadále hledat dialog ohledně konvergování k tomuto cíli. Tento cíl zůstává nemůže být závazným cílem, ale Eh, cílem, ke kterým se všichni budeme snažit dostat. To znamená, že politicky je významný. Nicméně je nyní vedena diskuze, která stále ještě pokračuje. a nedošlo se ještě k jednomyslnosti. Co se týče předsednictví, jsem chtěla říct, že cíl 20% je návrhem, který my nadále sdílíme a podporujeme. Co se týče eh, ceny energií a eh, dekarbonizace, my jako předsednictví se eh, domníváme, že samozřejmě je ze sdíle, toto jsou cíle, které byly dány, těch 40%, například 27% u obnovitelných zdrojů, tyto cíle zde jsou. A komise předložila nedávno sdělení o energetické účinnosti a tím zavádí další cíle, a to je 30 na rok 2030. A já si myslím, že my samozřejmě sdílíme jako předsednictví tento cíl a budeme usilovat o to, abychom dosáhli eh, dobrého eh, dosažení eh, těchto cílů. Samozřejmě jsou to výzvy. Uvidíme také na základě návrhu od komise, na jaké oblasti se můžeme zaměřit, které oblasti jsou více vystaveny konkurenci a jakým způsobem tedy přemýšlet o tom, jak by tyto sektory mohly přispět, jak tedy rozdělit toto úsilí do jednotlivých eh, sektorů u těch podniků například, které jsou více vystaveny konkurenci. Eh, k, na, mm, k otázkám paní Toja konkurenceschopnost. Já bych chtěla poděkovat také řeckému předsednictví, které již zahájilo tuto práci. My jsme vedli v Miláně eh, nedávno neformální zasedání rady a mohu říci, že je tu silná konvergence ohledně toho, jak posílit důraznost a také eh, řízení a zprávu eh, v Radě pro konkurenceschopnost a je zapotřebí, bychom takto pokračovali dál a následně budeme hodnotit eh, a uvidíme také, jak to bude vypadat eh, s prací eh, skupiny na vysoké úrovni. Budeme tedy hodnotit technický cíl, jak už jsem uvedla, budeme hodnotit dopad, budeme se zabývat mainstreamingem širokého dopadu a to u těch Eh, legislativních textů, které se týkají dopadu eh, makroekonomického, mikroekonomického, ty, které mají dopad na infrastruktury. Vy jste hovořila také o 20% takže myslím, že na to mm, už jsem odpověděla v odpovědi pro pana Tajányho. Co se týče malých a středních podniků, myslím, že musíme především jako předsednictví usilovat o další, hlubší úvahu o tom, jaké faktory umožňují eh, výzkum a rozvoj těchto podniků, jejich přístup k úvěrům a to proto, aby narůstaly i rozměry těchto eh, podniků abychom napomáhali růstu u malých a středních podniků. A souhlasím s vámi, že některé nástroje už máme k dispozici. Jsou to různé faktory, které lze využít. A my se je budeme snažit stimulovat jako předsednictví. Využívání záruk, záruk jako multiplikačního faktoru pro investice k panu Grobazeviči. Eh, otázka na dekarbonizaci a užití plynu. Jak už jsem eh, uvedla, italské předsednictví bude nadále podporovat silně dekarbonizaci. Samozřejmě po určité přechodné období Evropa nadále bude pokračovat eh, ve spotřebě plynu, bude potřebovat plyn. Je Mm, musíme mít na paměti znepokojivý geopolitický eh, obrázek a předsednictví musí uvažovat o tom, že musíme se snažit dosáhnout určitých střednědobých cílů na úrovni Evropské unie. Eh, musíme maximalizovat stávající infrastruktury, mít na paměti bezpečnost, mít na paměti možnost eh, skladování a uchovávání surovin a také e, mechanismus reverse flow. Jak už jsem uvedla v mé zprávě, obecně se chceme také zabývat e, infrastrukturami jako takovými, jak je posílit, jak je doplnit, dokončit, zlepšit. Zejména tedy e, u těch přímých infrastruktur zaměřených na plyn. Potom břidliční plyn, o kterém jste hovořila, si myslím, Každý členský stát na úrovni Evropské unie může zhodnotit eh, ve své vlastní autonomii, jaké má zdroje, své vlastní zdroje, které může využít. A myslím, že důležité je zdůraznit, že je zapotřebí plně respektovat normy ochrany životního prostředí a každý eh, členský stát si v rámci těchto norm může najít svůj energetický mix na základě těch eh, zdrojů, které jsou pro něj nejvhodnější pan Petersen. Možná, že jsem na váš dotaz již částečně odpověděla ohledně cílů obnovitelných zdrojů u energetické účinnosti. Nepochybně sdílíme, jak už jsem uvedla, cíle, které již jsou na stole a budeme se snažit pracovat na těch eh, 40 u CO2. Budeme se snažit dosáhnout té energetické účinnosti 30 a další cíle, takže my je plně podporujeme a myslím, že důležité je, abychom se snažili eh, dosáhnout eh, eh, těchto cílů společně. To jsou cíle, které představují výzvu a e, potřebují být správným způsobem představeny a zprostředkovány. Odpověď pro paní López. Myslím, že jsem částečně již odpověděla. E, protože to bylo k otázkám kolegů, kteří hovořili před vámi. E, potom harmonizace v daňové oblasti není přímo v mé kompetenci. Týká se to tak trochu i kolegů z Ministerstva pro hospodářství a finance. Nicméně je to důležité téma, protože se jedná o schopnost růst eh, hospodářsky obstát v rámci Evropy. Ohledně veřejných investic eh, chci říci, eh, že také patří k jedné z priorit, my se budeme jako italské předsednictví zabývat a budeme se snažit co možná nejvíce podporovat všechny nástroje. A ten plán, který si myslím, že pan předseda předloží záhy, bude podporovat maximálním způsobem veřejné investice v Evropě. K otázce pana Eriksona. Hovořili jsme o energetické bezpečnosti a o infrastrukturách, stávající infrastruktuře a zátěžových textech. Ano, ty už eh, se koná Evropská komise žádala všechny členské státy, aby provedla eh, takto svou vlastní analýzu, provedla zátěžové testy, eh, co by se stalo v případě přerušení dodávek a si myslím, že jsem tedy již odpověděla. Otázka Eh, pana Tamboráno. Víte, vaše témata jsou čistě národní, eh, italská. Jak bych odpověděla, možná by na to mohla odpovědět někde jinde. Důležité mi připadá to, co se týká například to, jak my jako Itálie se připojujeme k určitým cílům Eh, například k jako obnovitelným zdrojům nebo tak, ale nemyslím si, že toto by bylo vhodné místo, kde bychom se měli zabývat eh, striktně eh, italskými tématy. To můžeme probrat někde jinde. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní pan státní tajemník. Ano, pokud jde o příspěvek pana Tajányho, který se eh, týká tedy těch záruk pro evropský průmysl. To eh, jsou i hlavní body kde jsme si stanovili určité cíle. Ano, jde o to právě garantovat eh, princip eh, neutrality sítě eh, s tím, že zde budou zachovány rovné podmínky hospodářské soutěže bez ohledu na platformu. A zde jsou pouze dvě možnosti. Buď Eh, nechat to tak, aby eh, si subjekty na eh, trhu sami našli tu rovnováhu a zde samozřejmě asi lze si představit, že ty silnější společnosti budou dominovat, anebo potom, nebo tedy je to další řešení, které my podporujeme, a to je, že do toho vstoupí mezinárodní instituce, které budou hrát důležitou roli a stanoví pravidla hry pokud jde o pana Grbarčika. Internet governance, eh, zpráva internetu. Zde chceme se vyhnout právě rizikům, jako byla ta smlouva, kterou jste zmínil. Podle mého soudu eh, eh, zde je třeba vzít do úvahy zájmy občanů a mm, zde mám na mysli porušení práv na internetu, mám na mysli i porušení autorských práv nebo nevhodné využívání, respektive zneužívání. Takže zde e, samozřejmě to je pohled ale e, občana, to je zájem občanů. Ale potom je zde další riziko. To znamená, abychom příliš neinterferovali, se nevměšovali do soukromí E, e, síť internet. To je vlastně taková e, projekce sama sebe. Lze si představit, že v podstatě zde mm, bychom neměli se snažit o expanzi této sítě na úkor soukromí. A téma governance, řízení zprávy internetu, takže to nemůžeme pouze nechat na obchodu, na trhu protože zde i instituce nesou svůj díl odpovědnosti a musí intervenovat. To je ten model multi-stakeholder, eh, což v podstatě eh, i vzniklo jako taková revoluční myšlenka na půdě ICANu. A i vlastně mm, do toho se zapojily různé země, různé evropské vlády. Já souhlasím s tímto a děkuji za eh, eh, slova díku od pana Petersona. Ano, my, nám jde o otevřenou platformu. Musí to být místo pro vyjádření svobody, pro realizaci svobody, ale musí to být i místo pro eh, podnikání, pro podnikatelské aktivity. My čím více si přejeme, aby síť zůstala otevřenou platformou, tak tím více samozřejmě i musíme mít větší možnost chránit práva osob a dalších subjektů, které působí na síti. Pouze bezpečná, otevřená, svobodná síť může být místem, který, eh, místem eh, takovým, který si přejeme. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi a nyní přejdeme ke druhému kolu příspěvku. Pan Bonando jako první. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo, na, pana, na paní ministrině Guidi. Zde bych chtěl říci, my pomáháme malým a v podstatě ti malí potom vytvoří giganta a vlastně v posledních letech Evropa spíše pomáhala těm velkým a ne těm malým. A zde byste řekla program, který je ambiciozní a propracovaný. To říkáte vždycky, to eh, eh, se říkalo, to se bude říkat, eh, ale jde o to, abychom měli výsledky a výsledky nebyly. Vy jste hovořila o energetické politice a mm, podle mě, pokud jde o Rusko, tak já vám na zimu radím, abyste tedy i e, e, spíše tedy zajistili tedy e, teplé oblečení pro občany, protože budou obětí této politiky vůči Rusku. Já jsem byl několikrát v Nápoli, to je město, kde se kde dělají dobrou pizzu, která je to město velice kulturní, ale tam eh, v podstatě, když eh, hovoříte o malých středních politik, podnicích, tak eh, to je úplně jaksi téma pro ně cizí. Oni nejsou součástí této Evropy. A když hovoříte o bankách, takže vy hm, vy jste přátelé s bankéři přece a vy neděláte nic pro to, aby banky, které čerpají eh, eh, peníze od centrální banky za 0,25% a potom to eh, půjčují dál za 10-15% na úrocích malým středním podnikům. No to přece vy byste měli donutit ty banky, které si půjčují za ten vnitrobankovní úrok 0,25 a potom, aby také půjčovali za řádný úrok malým středním podnikům proč? No vy se bojíte, ne, vy se jich nebojíte, protože vy jste kamarádi. Já se omlouvám, pane předsedo, já... Ne, já bych to chtěl uzavřít, ne. Pane předsedo, já bych to chtěl uzavřít. Já chci vám poděkovat, ale já vám děkuji a já doufám, že i v tom, co říkáte, bude něco pravdivého, protože eh, Evropa dělá si takovou eh, autokastraci a to je kvůli vám. Prosím abyste nehovořil déle než minutu a půl, protože máme dalších 14 projevů, které nás čekají. Pan Gjurk? Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, köszönöm az alap. E, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat našim hostům za příspěvky. Velice mě potěšilo, že v oblasti energetického programu italského předsednictví má zaujímat přední místo energetická bezpečnost. Konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem jasně ukazuje, že Evropa má v této oblasti potíže. Od poslední krize se sice mnoho událo, ale pořád to ještě hodně zbývá. Jsou zde důležité projekty, které bude třeba zase posunout ještě kousek dopředu. Je třeba posilovat kapacitu, to je také velmi důležité, ale zároveň musíme dbát na to, abychom otevírali pro Evropu nové zásobovací cesty pro tedy zásobování energií jaké energetické zdroje mohou používat země, které jsou na tom nejhůř. Možností by určitě byl skapalněný plyn. A nezapomínejme také na to, že ten severoitalský terminál není dostatečně využíván. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině, za skvělou prezentaci. Vy máte opravdu velkou zodpovědnost a zejména v oblasti energetiky máme před sebou mnoho různých a obtížných úkolů. Je třeba zajistit energii, tedy zásobovat energii všechny domácnosti a podniky. No a máme nyní velmi nepříznivou situaci vzhledem k Rusku. A kromě toho ještě v mnohých částech Evropy neskončila finanční krize. Co se týče energetiky, dostáváme smíšené novinky. Já jsem ze Švédska a my hovoříme ve Švédsku o energetice stoprocentně založené na obnovitelných zdrojích. To je cíl, o kterém Švédsko nyní diskutuje. Co tedy můžeme udělat proto, abychom přemostili Eh, tu mezeru, tu, tu propast eh, mezi současnou situací a mm, ideálním stavem. Hovoří se o eh, nových energetických sektorech, o břízovém plynu a to všechno může vést k posílení zaměstnanosti. Pan Karens. Paní ministrině, já bych měl tuto otázku. Vy říkáte, že energetická bezpečnost a dekarbonizace jsou dvě velice důležité věci. Pokud se podíváme na situaci v Evropě z celkového hlediska, vidíme, že třeba pro mnohé eh, členské země dekarbonizace znamená zvýšení spotřeby eh, zemního plynu a to znamená zvýšení dovozu z Ruska z velmi mm, nestabilní oblasti. Alternativou by byl plyn ze severní Afriky a tam to není o mnoho lepší. Čili eh, jak tedy nalézt kvadraturu tohoto kruhu? Na jedné straně chceme, na, na, na jedné straně by to mohly být, eh, mohlo být změkšení cílu dekarbonizace, anebo by to znamenalo bojovat daleko torčím způsobem o investice do nové energetické infrastruktury, eh, tak, abychom se obešli bez těch eh, dodávek z nestabilních regionů. Já bych byl skutečně pro více investic, pro sehnání peněz na tyto dodatečné eh, investice, aby se posílila nezávislost Evropy na těchto nespolehlivých zdrojích a přitom eh, zachovat eh, dekarbonizační cíle. Pan Bonnie? Eh, paní ministrině, pane tajemníku, já vám děkuji za to, že jste přišli mezi nám a mezi nás a že s námi vedete tuto debatu. Já plně podporuji vaše úsilí v oblasti jednotného digitálního trhu. My jsme dnes eh, debatovali o role, roli agentury ENISA a o její budoucnosti. Mě by zajímalo tady, a ptám se pana Giacomelliho, eh, jak je to se směrnicí o eh, ochraně, o bezpečnosti na síti. Ozývají se hlasy, že některé členské země eh, tuto nadnárodní spolupráci považují pouze za jakýsi diskusní klub a eh, že na tuto úroveň patří maximálně jakési strategické debaty. Eh, což si myslíme, že tak není. Důležité je ovšem také zajistit spolupráci na technické a operativní oblasti. Kybernetická bezpečnost je totiž eh, především technická záležitost a proto by se mělo spolupracovat na technické úrovni. Klíčem je implementace této směrnice a garantovat eh, operační legislativu, operační spolupráci v legislativní oblasti. A to je velice eh, důležité pro vás jako předsednictví. Pan Telička. Eh, děkuji vám, pane předsedo, paní eh, ministrně, eh, pane tajemníku. My jsme tady slyšeli mnoho dynamických poznámek a já bych chtěl říct jednu věc k roamingu a k síťové neutralitě. Je to signál, který chci vyslát směrem k radě. Já doufám, že se nebude, nebude docházet k úsilí o rozvolnění této směrnice. To by narazilo na odpor parlamentu. Eh, jinak eh, další věc. Administrativní zátěž. Eh, o té italské předsednictví nehovoří mezi svými prioritami. Pokud bychom chtěli zmenšit tuto zátěž o nějakých 10-15%, znamenalo by to velké pozbuzení pro ekonomický růst. A největším, tedy nejslabším článkem v tomto úsilí je skutečně rada, eh, protože hm, tak to prostě je. Eh, předsednictví eh, samozřejmě to nemůže si stanovit za hm, nejvyšší prioritu, ale aspoň nějaká priorita. Další věc, otázka je od našeho postoje k Rusku. Samozřejmě, že to je je otázka pro vlády, ale stejně by mě zajímalo, aspoň trochu, kdybyste vyjádřili k tomu, jak vnímáte eh, současný vývoj kolem Ukrajiny a Ruska. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ministrně. Chci připomenout, že reindustrializace je zásadní pro politiku růstu a zaměstnanosti a pokud chceme splnit cíl 20% do roku 2020 a je třeba vytvořit i vhodné prostředí pro malé střední podniky a mm, to se nevytvoří, pokud nebudou existovat adekvátní finanční prostředky, respektive přístup k úvěrům, nebude existovat příznivé prostředí, pokud se nesníží náklady na energie, tak jak zde jasně se vykla- mm, objevuje, a pokud i ne- dojde k větší fiskální harmonizaci. Nicméně je třeba vytvořit tedy udržitelnou průmyslovou základnu, abychom mohli konkurovat zbytku světa a proto Evropská unie musí být více ambiciozní ve svých cílech průmyslové politiky. A chci upozornit, že to není dobrý signál, jak jsme viděli i ty škrty, ke kterým došlo v oblasti investic eh, do evropského průmyslu, tak jak se i předvídá v rozpočtu. Já předložím pozměňovací návrh k tomuto tématu a je nutné, aby, tak jak i řekl pan Juncker, když tady byl, abychom si stanovili ambiciozní cíl, to znamená mít plán budování strategické infrastruktury a to nyní i e, vlastně e, je zcela evidentní téma v souvislosti s plynem. Vidíme, že taková infrastruktura je zcela nezbytná, pokud chceme splnit e, ten cíl 20 evropského HDP. Děkuji. Další řečník, pan Borelli. Děkuji, pane předsedo, pane tajemníku Giacomelli. Nařízení o evropském jednotném trhu a elektronické komunikaci, to musí i být příznivé pro operátory nové generace a to eh, eh, musí i samozřejmě, ale ve finále to být prospěšné pro evropské občany. Ne? Jak tedy to zajistit? A paní ministrně Gvídy, ekonomický rozvoj, to je zásadní a v tom je zásadní evropský průmysl. A jak si myslíte, že budete intervenovat konkrétně, paní ministrině, konkrétně, jak budete uh, intervenovat, protože jenom předložit výroční zprávu, to je málo. Tedy konkrétně, jak budete chránit malé střední podniky a vůbec výrobu v Evropě jako takovou, protože zde nám chybí průmyslová italská strategie v tomto a to v kontextu eh, evropské eh, eh, strategie, která je velice chabá. Já eh, eh, si myslím, že evropské předsednictví by mělo být k tomu připraveno a ne eh, přijít jen tak tady a předkládat určitě jenom slova a slova a nic neříci. Děkuji za intervenci, za příspěvek a pan Sorino jako další řečník. Děkuji vám, pane předsedo, paní ministrině, pane dajemníku. Eh, chtěl bych vám poděkovat za jasná slova. Myslím, že jste velice dobře vystihli současnou situaci. Otázka všem zní, eh, jaké by měly být praktické kroky eh, v půl roce italského předsednictví. Domnívám se, že jde o zcela klíčovou otázku. Vy jste, hovořil, pane, vy jste hovořila, paní ministrině, o velice důležitém summitu, euromediteránním summitu, ale myslím si, že by bylo důvěryhodnější, kdybychom hovořili o posílení a propojení iberských zemí a zbytku kontinentu. Já si myslím, že pokud by na to došlo, bylo by to daleko užitečnější. Eh, Paní ministrině, vy jste také hovořila o strategii 20 eh, eh, průmyslu eh, do roku 2020, jenomže my máme škrty v rozpočtu určeném pro zlepšování obchodního a konkurenčního prostředí. Takže my bychom skutečně byli velice rádi, kdyby ty dobré nápady byly následovány praktickými kroky. Děkuji. Nyní pan Martin. Martin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl paní ministrině, paní Guidi s velkou pozorností a s velkým zájmem a skutečně se mi líbí vaše vůle skutečně reindustrializovat Evropu. A je to sektor, který je eh, eh, drahý našemu srdci. A pokud je o reindustrializaci, já bych chtěl vědět, jak vidíte roli DG pro hospodářskou soutěž, protože toto DG se někdy chová jako takový taliban v úvozovkách. A takže já si myslím, že bychom měli spíše mít na paměti politicky eh, obecný zájem. A mm, i měli bychom pomáhat evropským šampionům, i když někdy jsou v dominující pozici, a to především v těch strategických průmyslových sektorech v Evropě a ne tedy e, e, umožňovat mm, přemrštěnou konkurenci, která je často devastující. Třeba kdyby takové prostředí bylo kdysi, tak Airbus by nikdy nevznikl. A nyní z Airbusu je skutečně naše rodinné stříbro. Děkuji. Teo. Děkuji vám, pane Matana. Já se omlouvám za výslovnost vašeho jména, kterou jsem použil. A nyní pan Kali. Děkuji vám. A já bych eh, chtěl eh, poblahopřát eh, a složit poklonu za tuto prezentaci. Pamatuju si ještě z nedávno lidského předsednictví, že je dobré, že je důležité, aby Eh, předsednictví mělo dobrý začátek. Eh, tedy k tomu digitálního trhu, ano, broadband je velice důležitý a eh, my se tím chceme zabývat v příštím nebo v tomto legislativním období a chtěli bychom dostat online více malých a středních podniků. Zajímavá bude ta konference v Miláně, která a myslím, že by bylo dobré, kdybyste nám mohli k tomu říct něco více, páč je to velmi zajímavé téma. Ano, děkuji a v neposlední řadě ještě paní Kylie. Děkuji vám. Eh, děkuji paní ministrině, pane eh, státní tajemníku, děkuji vám za mm, mm, vaše slova. Eh, já vám přeji hodně úspěchu, já chci vám poděkovat za vaše slova a chtěla bych zmínit otázku zabezpečení dodávek energií, a to především eh, z důvodu rizika, mm, které zde hrozí, a to, že eh, nebudeme mít energetické zdroje. Zde je velké riziko, Eh, riziko sabotáže, bych přímo řekla, pokud dovolíte to ten, tento termín. Mm, jde tedy o eh, dovoz energii a eh, nejenom tedy mm, otázku objemu, které se dováží, ale mně eh, tady jde především o dovoz z kapalněného plynu do Řecka a do Itálie například. Tam je to problém skladování skapalněného plynu, je to otázka nákladů. My již jsme u nás v Řecku vyčerpáni krizí, eh, která je velice tvrdá, dlouhá. A já se ptám, je zde nějaký plán, jak pomoci lidem, aby lidi mohli tedy eh, nést vysoké náklady. A poslední otázka ohledně digitální eh, technologie. Moje otázka je tato. Takže vlastně hlavní otázka, o které se hovoří v médiích, v televizích, je otázka eh, úniku osobních údajů osobní údaje, které již byly vymazány eh, z internetu nebo z databází a potom se tam objevily a zveřejnily. Je to otázka evropské politiky, co s tím uděláte. Eh, to znamená, eh, uloží se nějaké sankce, a nebo se můžeme nějak bránit proti tomuto třeba Google, ten zavedl systém, kde v podstatě lze i sledovat eh, každý den, jak si co ta osoba dělá. Takže všechny tyto údaje potom lze zneužít. Děkuji. Takže paní ministrně druhé kolo. Děkuji. Takže teď uvidíme, velice eh, rychle možná, abychom zkrátili čas eh, eh, na panu Bonana Konana, tak bych řekla toto, pokud jsem dobře pochopila, ale vy jste hodně hovořil o tematice, která je mm, především italská, takže samozřejmě ano, já vám nebudu hovořit eh, o Neapoli, hm, protože vy jste tedy sám přednesl vaše hodnocení té situace v Neapoli, nevím, co bych tomu řekla. A pokud jde o ty sankce vůči Rusku, zde si myslím, že to je téma, které eh, zmínil i pan Telička, myslím, ano. Jak víte, to není téma, které hm, přesně spadá do mojeho portfolia, ale Myslím si, že tyto sankce samozřejmě to e, není tedy e, samotný cíl. To e, my všichni si přejeme přece zcela přirozeně, aby se to změnilo v řešení, aby se bylo řešení a mm, k tomu bude směřovat naše maximální úsilí. Budeme se snažit co nejvíce směřovat k řešení a mm, co e, nejdříve, pokud to půjde, Evropa e, samozřejmě a každý členský stát e, a mm, to je tedy naše hodnocení situace. Evropa samozřejmě mm, pocítí dopady ekonomické také a i jak vy jste eh, sám eh, správně podotkl, asi mm, potenciální dopady na bezpečnost zde budou. Mm, takže my neustále eh, věc monitorujeme a mm, samozřejmě budeme podporovat proces v tom smyslu, aby se pozitivně věc vyřešila. A dopad těchto protiopatření, která přijímá Rusko, tak určitě to asi eh, bude tedy pocítí i členské státy, takže víme, že to je situace teď mimořádná, která znamená, že všichni bychom měli se snažit o co nejkratší řešení. A pokusím se i odpovědět teď k dalším tématům. Vidím, že asi všechny příspěvky pana Gibiče a Karse a Federleho a dalších jsou podobné. Je to téma, co udělat se zabezpečením dodávek, s propojením sítí, obnovitelné zdroje, dekarbonizace. Jak jsem již řekla, my samozřejmě, my jako Itálie, ale zde hovořím samozřejmě jako předsednictví, budeme podporovat eh, a pracovat v tom smyslu, abychom co nejvíce dekarbonizovali a e, já jsem již předem zmínila tyto ambiciozní cíle. Myslím si, že evropská strategie směrem k dekarbonizaci samozřejmě e, nemůže být v rozporu s cíly, jako je energetická účinnost nebo obnovitelné zdroje. E, obnovitelné zdroje a energetická účinnost to jsou nástroje, které mají pomáhat právě této dekarbonizaci. A samozřejmě to chce všechno, všechno čas je třeba aby eh, státy se k tomu přizpůsobily, protože tam existují různé tedy eh, systémy výroby a podobně. A teď stručně. Myslím si, že téma, které zmínil i, i pan López, týkalo se to propojení investic a týkalo se to podpory stávajícího mm, propojení, tak samozřejmě i e, financování a e, spolufinancování e, těch projektů, které se kvalifikují jako strategické v Evropě. Takže v některých případech to je střednědobá strategie a jak jsem řekla dříve, samozřejmě budeme i k tomu využívat alternativní eh, eh, zdroje eh, energetická účinnost a obnovitelné zdroje a některá ta propojení, jako třeba ten jižní koridor nebo TAP, to jsou ty střednědobé cíle, to má dopad na celý Balkán, takže to jsou projekty, které ze střednědobého dlouhodobého pohledu se stanou, stanou strategickými. A je třeba proto i ale využívat jiné zdroje, jako například ten skapelněný plyn. A je třeba i umožnit eh, určité propojení třeba mezi Španělskem a zbytkem Evropy. To je zatím, toto zatím chybí. A to musí být součást té eh, komplexní evropské strategie zabezpečení dodávek a i samozřejmě musíme pracovat na diversifikaci zdrojů energií. A teď pokud jde o malé střední podniky. jak jsem řekla na začátku, mm, zde tedy my jako Itálie teď řeknu, my si myslíme, že Industrial Compact eh, to je eh, něco, co jsme teď eh, začali aplikovat v Itálii. A my jsme se hodně snažili o to, aby Evropa měla svou průmyslovou strategii a aby v tom se zaměřila na malé střední podniky, ale ne pouze na ně. Jak jsem řekla na začátku, mainstreaming eh, průmyslové konkurenceschopnosti, to je zásadní proto, abychom měli evropskou eh, průmyslovou základnu, která bude silnější a konkurenceschopnější. A jakožto předsednická země teď, tak mm, podle nás je nutné i e, respektovat e, závěry přesnového summitu, kdy byla přijata roadmap, cestovní mapa, která právě konkrétně hovoří o nutnosti mainstreamingu, to znamená, e, ta průmyslová politika musí být reflektována v různých dalších politikách EU. A mm, takže tam se, se zmiňují určité klíčové body, na které se musíme zaměřit. Jak jsem říkala na začátku, je třeba oživit eh, mezinárodní konkurenceschopnost našeho průmyslu i služeb a samozřejmě je třeba i co nejvíce posilovat a zvyšovat investice a plně využívat eh, i schopnosti, specifické možnosti a schopnosti evropského průmyslu zde, eh, když hovoříme o konkurenceschopnosti, tak to musíme vzít do úvahy. Samozřejmě i je třeba, abychom dbali na eh, tom, že my, tedy náš průmysl, bude tím, eh, těmi šampiony mm, excelentnosti v globalizovaném světě. A dnes, když jsem hovořila s italskými poslanci, tak jsem zmínila i některé ty případy deindustrializace, které zažíváme v každém členském státě. A právě i to je kvůli konkurenci eh, z vnějšku. A v některých případech je to konkurence, která není fér, tedy je nekalá. A e, samozřejmě je to nekalá e, konkurence e, z ostatních částí tohoto globalizovaného světa. A já myslím, že to zažívá každý členský stát. Třeba příklad byla ta ocel, ale máme další komodity, další příklady a tyto komodity, tyto sektory byly postiženy právě touto nekalou soutěží, hospodářskou nekalou konkurencí ze strany eh, Eh, mimo evropských konkurentů, soutěžitelů a já si myslím, že eh, tím bychom se měli pečlivě zabývat. A samozřejmě přístup k finančním zdrojům, eh, podpora inovacím, ano, to jsou všechno faktory, které budeme motivovat jako předsednictví a chceme, aby i Mm, tyto hlavní eh, směry, tato roadmap, roadmap podporovala naše hlavní průmyslové sektory. Takže já myslím, že eh, asi jsem zodpověděla na všechny připomínky a otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, chtěl bych požádat pana státního tajemníka o poslední kolo odpovědí. Děkuji vám, pane předsedo. Já také souhlasím eh, s hodnotou nízké eh, směrnice, která pro nás je zásadní pro předsednictví. Znamená hodnotu, protože umožňuje zahájení spolupráce nejen na strategické úrovni, ale také na provozní, operativní, technické úrovni. S tím samozřejmě souhlasím. Nestačí jen vyjádřit svůj vlastní názor, ale potřebujeme předložit práci, kterou je zapotřebí vykonat a to takovým způsobem, abychom dosáhli toho kýženého cíle dnes. Ochranné systémy jsou různé v jednotlivých státech. Některé státy spolupracují více či méně strukturovaně. Máme také nový text k dispozici který se právě diskutuje na pracovní skupině a ten se zaměřuje právě na to, abychom vytvořili společný mechanismus reakce na kybernetické hrozby. Aby nebyl omezen jen na vyslovení hodnot strategické spolupráce. To je důležité eh, pro budoucnost, aby se tak stalo, ale také proto, abychom Eh, toho eh, dosáhli, protože víte, jaká je úroveň údajů, které se vyměňují. A proto je důležité, abychom vytvořili i každodenní prací eh, tuto důvěru a spolupráci. Naším cílem je, abychom dosáhli Eh, schválení a souhlasu s touto nízkou směrnicí do konce našeho semestru. Panu Teličkovi, eh, roaming. My nemáme v úmyslu eh, ponechat stranou ty indikace, jak od komisařky Krousové a také od, od parlamentu a od dalších. Ehm, my máme za důležité to, aby předsednictví dokázalo přesvědčit všechny státy o nějakém cíli. Jedná se i o mm, jakési sdělení, které jde i za hranice Evropské unie. Je to jasné sdělení o tom, že máme společnou sdílenou politiku, digitální silnou sdílenou politiku. My tedy rozhodně nechceme eh, nic rozmělnit. Pro některé státy můžeme říci, že už je to téměř automatický eh, způsob eh, toho, jak eh, přišknout zisk z roamingu do investic. A některé státy tedy mají tento již takto pozitivní způsob, jak eh, postupovat. My eh, nechceme samozřejmě ponechávat stranou takovéto úvahy, ani eh, se u toho nechceme zablokovat. Překonání roamingu a další bariér v komunikaci mezi občany a národy, to je věc, kterou občané okamžitě mm, zjistí, protože všichni si jsou vědomi takovéhoto problému. A právě proto se takovýmto problémům věnujeme, abychom je vyřešili. Nemyslím, že eh, bych měl odlišný pohled eh, oproti panu Borlovi, Brolimu. Eh, my chceme mm, předejí tomu, aby se svět na síti nestal světem rozděleným mezi jednotlivé velké skupiny. Na jaké platformě pracují? Myslím, že se shodneme na tom, že když hovoříme o možnostech, vytváření například blahobytu a pracovních míst, která může tedy vytvářet eh, internet. To známe z naší vlastní země a všichni máme tedy na mysli na internetovou síť, která má právě tento vzácný rys a to, že je příležitostí. Nepřejeme si proto omezit tento pozitivní efekt jen pro ty, kdo by měli mimořádnou finanční moc. Právě proto jsem předtím uváděl, že mm, po té, co že americká kom, federální kom, eh, komise pro e, telekomunikace o tom to hovořila, tak eh, abychom my se nesnažili najít nějaký eh, styčný bod. Je to skutečnost, eh, která determinuje kvalitu sítě a další aspekty. Rád bych byl schopen odpovědět na otázku pana nějakým rozhodnutím. Jestli jsem to pochopil eh, dobře, tak říkal, do, vypadá to dobře, ale čím začnete? Já bych velice rád eh, byl schopen prohlásit, že například jednotný digitální trh, eh, nebo bezpečnost, nebo internetová governance, nebo neutralita sítě, přístup na sítě, že si můžeme jednu či dvě věci vybrat a další ponechat na později. Já si ale obávám, že tak to nepůjde. Musíme to zvažovat všechno v evropské dimenzi. V tom všem eh, Evropa může hrát významnou úlohu, když spojí všechny ty eh, kultury, které, eh, které obnáší, všechny ty tradice, všechno to, co máme určitým způsobem už obsaženo v mezinárodním scénáři, tu, tu mimořádnou schopnost investic, eh, nové know-how, nové technologie, to všechno může hrát úlohu v mezinárodním technologickém scénáři, který nárně pomůže eh, vývoji eh, digitálního sektoru. Já si myslím, že je to sice velice obtížné, ale také Eh, velice důležité. Pokud členské státy, eh, Evropský parlament, pokud všichni společně přijmeme tuto výzvu a přijmeme ji za svou, tak si myslím, že to můžeme dosáhnout. Eh, pane Kelly, obchodování online. Já bych o tom velice rád hovořil, třeba, že to nepatří úplně do mých kompetencí, protože si myslím, že to je obrovská příležitost k rozvoji, že můžeme učinit mnohé. Možná, že si dokážeme představit spoustu dalších věcí. Můžeme o tom hovořit spíše s tím, kdo má v tomto, této oblasti přímou eh, zodpovědnost. Eh, jaké cíle eh, governance nebo tedy řízení zprávy internetu. Neformální rada se eh, shodne, že je zapotřebí eh, pokračovat podle reformy eh, ICAN a to na základě několika principů. Svoboda projevu, svoboda tvorby, respektování základních práv osob, respektování osobních údajů a respektování rovné hospodářské soutěže. To musí být základní pilíře, na nějž bude zapotřebí budovat nový model eh, zprávy internetu. Eh, Spojené státy a Evropská unie, která bude představit skutečně jediný hlas, společně tedy mohou takto otevřít nový eh, vztah. Já souhlasím s tím, že to, co se stalo, je skutečně znepokojivé. nejen kvůli uniku osobních údajů, ale kvůli tomu, že se takto ukazuje, jaká možnost zde je pro eh, porušení bezpečnosti či eh, ochrany osobních údajů, že ještě neexistuje schopnost sítě plně chránit to, co každý z nás považuje za své vlastní osobní soukromí. Můžeme přemýšlet o sankcích nebo dopadech. My bychom měli přemýšlet nad tím, že ochrana osobních údajů je prostě princip, eh, který nelze dát eh, stranou. Digitální Evropa musí mít jako jeden, eh, jeden <clears throat> z hlavních principů. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, pane státní tajemníku. V téměř všech eh, projevech jste zaslechli podporu vašich priorit a všeho, k čemu se chystáte v následujících čtyřech měsících. Jen čtyřech měsících. Od toho ještě zapotřebí odečíst Vánoce, až to je tři a půl měsíce, to není mnoho času. Nicméně vám přejeme samozřejmě hodně štěstí, hodně úspěchů, protože tyto priority jsou velice důležité pro Evropskou unii, tak jak jsme je slyšeli nyní. Těšíme se na to, že budeme spolupracovat už se s italským předsednictvím. Jsme otevřeni též k dalším diskuzím. Mnohokrát vám děkujeme za váš čas, že jste s námi strávili hodinu a půl v této hluboké diskuzi. Ještě jednou vám děkuji, paní ministrně a pane státní tajemníku. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, kolegové, prosím, kdybyste se znovu usadili a uklidnili. mohu vás o to požádat? Dostáváme se k dalšímu bodu. A sice debata s paní ministriní Stefany Giannini, ministriní pro eh, školství, univerzity a výzkum, která u nás dnes reprezentuje eh, řadu, eh, Radu Evropské unie. Paní Stefania Giannini Vystudovala univerzitu v Pise a Pavii a stala se řádnou profesorkou na těchto univerzitách. Má tedy rozsáhlou akademickou zkušenost. Také eh, řídila univerzitu v Perugii a má zkušenosti v oblastech vzdělávání, podpory kultury a také jako eh, předsedkyně studijní komise pro výzkum etiky a bioetiky eh, italské rady pro výzkum. Zároveň zastupuje konferenci rektorů eh, italský univerzit pro mezinárodní vztahy. Máme zde dlouhý seznam vyznamenání byla zvolena do Senátu v roce 2013 a vedla sedmou senátní komisi pro eh, veřejné školství a kulturní dědictví. Naším tématem je samozřejmě pozice italského předsednictví ve velmi důležité oblasti výzkumu inovací, nových technologií a kontaktů eh, k průmyslové a akademické obci. Máte slovo, paní ministrině. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také za vaše velice laskavé představení. Já jsem se rozhodla, že budu hovořit italsky vzhledem tedy k své stávající úloze. Pane předsedo, vážení místopředsedové, vážené poslankyně a poslanci, pro mě je velikým potěšením a ctí, že zde mohu přezoupit před váš výbor a děkuji vám za ochotu vyslechnout si priority italského předsednictví v oblasti výzkumu, inovací a vesmíru. Jsem si vědoma, nebo my jsme si vědomi, zodpovědnosti, kterou Itálie nese při tomto období předsednictví. Kvůli dvěma okolnostem, které považuji za specifické. Za prvé je to souvislost se začátku tohoto předsednictví e, se začátkem nového programového sedmiletého období strukturálních fondů i programu Horizon 2020 a také Itálie má zodpovědnost a tedy i příležitost ukázat e, strategické linie, parlamentu a komise v těchto klíčových sektorech, které představují ta klíčová slova i pro budoucí období života našeho kontinentu, které by mělo, být, mělo by se vyznačovat eh, rozvojem, eh, pokrokem, eh, růstem. Vy jste nyní zastupujete nově zvolený Evropský eh, parlament a naším úkolem a naší zodpovědností je spolupracovat eh, s velikým úsilím a eh, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a tedy také s jednotlivými výbory, nejen při této příležitosti, ale počínaje touto příležitostí. Jsme hluboce přesvědčeni, všichni v italském předsednictví, že stávající rámec krize je jakousi fází, eh, nikoli konjunkturní nebo přechodní, přechodnou, ale že znamená určitou změnu paradigmatu, kterou musíme vzít na vědomí jak z hospodářského, tak ze sociálního i kulturního aspektu. A netýká se tedy jen Evropy. A také jsme přesvědčeni, že investice, význačné investice do výzkumu a vzdělávání mohou být základním nástrojem, kterým lze čelit co možná nejlépe a jak tedy zvítězit na, tímto, eh, na touto změnou paradigmatu. A v tomto smyslu přijímáme s velkým zájmem tento návrh eh, pro investice, eh, tak jak ji přiložil pan Juncker. Jedná se tu o dva sektory výzkumu a vzdělávání, které mají skutečně strategickou úlohu. Výzkum znamená investovat, mít jasné Eh, linie, tak aby Evropa byla konkurenceschopnější, měla, měla solidní infrastruktury, aby měla know-how a byla schopna provádět transfer eh, znalostí. Možná to zní eh, banálně, ale těž, hůře už se to konkretizuje. To znamená, aby evropská společnost byla vzdělanější, a v tom smyslu, že bude mít do, dokonalejší dovednosti Eh, tak, aby odpovídali výzvám eh, současnosti i budoucnosti. To znamená, že hlavními prvky našeho předsednictví mm, chceme nějakým způsobem postihnout tuto, eh, obsáhnout tuto celkovou vizi. Zaměřujeme se na růst a pracovní místa za prvé, za druhé na prostor svobody a bezpečnosti při plném využívání práv občanů a také strategickou, nově autentické strategickou úlohu Evropy ve světě. Co se týče výzkumu a inovací, mohu říci, že samozřejmě jsme se inspirovali těmito hlavními prvky, o kterých jsem právě hovořila. Vycházíme z, nej, z velice důležitého tématu a to je infrastruktura e, výzkumu. V červenci jsme takto eh, o tom hovořili na eh, zasedání neformálním ministrů a snažili jsme se takto najít politickou a kulturní konvergenci ve třech hlavních otázkách týkající se infrastruktury, neboli jejich strategické plánování, a e, úloha e, hledání e, struktur nebo struktur pro výzkum, což je velice důležité pro infrastruktury samotné, potom využívání, optimální využívání a tady optimalizace národních zdrojů, které máme v Evropě, tak abychom nalezli mechanismy, které budou skutečně schopny podporovat a financovat vynikající dovednosti a talent. A e, na závěr e, dlouhodobá udržitelnost otevřeného postoje infrastruktur ke společnosti a také zejména k produktivní složce společnosti. V následujících čtyřech měsících a v těch dvou zasedáních ministrů pro výzkum, které se odehrají za našeho předsednictví 26. září a 5. prosince, se chceme zabývat eh, v značné míře i právě těmito tématy. V září se chceme zabývat politickými diskuzemi, chceme připravovat závěry, které mohou vzejít z prosincového zasedání rady ohledně základní úlohy eh, inovací a eh, rozvoje kvantitativně u e, rozvoje kvalitativně pro celou Evropskou unii. Evropská unie tyto dva aspekty potřebuje. A chceme jednat na základě sdělení Evropské komise k tomuto tématu. Naším cílem je, aby e, výzkum a inovace byly e, skutečně principiální, zásadní, aby umožnili našim produkčním systému přejít k inteligentnějšímu, udržitelnějšímu, inkluzivnějšímu eh, způsobu. To jsou tři hlavní slova. Inteligentnější, udržitelnější a inkluzivnější. Inteligence, udržitelnost a inkluzivnost. V tomto kontextu se tedy musíme zabývat i revizí strategie 2000, Evropě 2020, která z, bude zahájena v lednu 2015. Italské předsednictví bude věnovat mimořádnou pozornost. Hlavními aspekty, které bych chtěla připomenout, jsou e, kauzální propojení, které mm, ne vždy e, bývá zdůrazňováno mezi výzkumem a inovací, a to proto, abychom jej zdokonalovali, abychom e, zlepšovali ten ekosystém inovací, abychom zlepšovali koordinaci mezi národními systémy výzkumu a evropskou úrovní. A teď mám na mysli například e, národní výzkumné plány a Horizont 2020. Velice důležité, to zásadní téma které zde je, je umožnění mobility mladých lidí v rámci evropského prostoru, mladých výzkumníků a výzkumníků vůbec. A potom se jedná o pobídky pro eh, výzkum a inovace prostřednictvím propojení eh, veřejného výzkumu a soukromého výzkumu. Takže ten systém ehm, propojenosti soukromého a veřejného sektoru je třeba eh, posilovat. Mám na mysli Joint Technology Initiatives, ty iniciativy společné v technologické oblasti, které jsou už jednou z velice důležitých a pozitivních věcí. My mm, musíme dosáhnout konsolidace politického konsensu, tak aby všechny tyto prvky se staly skutečnými stavebními prvky evropské politiky. Proto je zapotřebí, abychom měli na paměti geopolitické aspekty. A tady vidím další prioritu italského předsednictví. A to je zahájení a vypracování velké strategické iniciativy partnerství pro výzkum a inovaci se zeměmi Středomoří. Dosáhli jsme již vynikající výsledků v této oblasti, které nám předalo eh, řecké předsednictví a chceme eh, dosáhnout dalšího pokroku v iniciativě partnerství výzkumu eh, a inovací v oblasti Středomoří, takzvaný program PRIMA, iniciativa PRIMA, který se zaměřuje na dva hlavní sektory, to na vodu a potraviny v oblasti makro eh, struktury eh, potravinové bezpečnosti v rámci strategického partnerství mezi výzkumnými ústavy ve Středomoří. 26. září na zasedání rady bychom chtěli hovořit o tomto tématu a připravit takto závěry rady, která se bude konat v prosinci, abychom mohli dojít ke společnému e, cíli na základě článku 185 smlouvy. A chtěla bych opravdu, kolegové, vás požádat o e, vaši podporu vzhledem k tomu, jak významné strategicky a perspektivně je právě toto téma, tento program a jeho politický význam. Jak významné je vytvoření tohoto specifického typu infrastruktury. Evropský parlament jako spolulegislátor má zásadní úlohu při budování e, takovýchto Eh, takovýchto eh, možností spolupráce eh, na přezraniční úrovni, které můžeme nazvat vědeckou diplomací. Potom se zabýváme a chceme se zabývat v rámci Středomoří modrým růstem. To je iniciativa, která se týká Středomoří a je velice důležitá pro rozvoj usiluje o větší stabilitu, hlubší mír v oblasti. Budeme usilovat o další úvahy o tomto tématu, například v Římě na konference od 7. 9. listopadu a e, ta se jmenuje Euro Ocean 2014, potom v Torinu 8. a 9. října v bioekonomii a potom na konferenci v Nápoli 3. listopadu, kdy budeme hovořit o výzvách ve Středomoří v oblasti eh, vodstev vnitrozemských i eh, mořských. Třetí prioritou je stále více potřebné propojení mezi vědou a společností. Společnost potřebuje vědu a je připravena ji přijmout. Je to velice přirozené a e, svět vědy je připraven se otevřít a e, překonat bariéry, které byly překážkami, bránily v propojení. 5. prosince při diskuzi na zasedání rady se chceme zaměřovat na sociální inovace, sociální podnikání, které jsou ústředním bodem iniciativy pro sociální eh, podnikatelské činnosti pocházející od komise. Já bych chtěla připomenout aspekty které se týkají inteligentních společenství, zhodnocení kulturního dědictví, Eh, využívání sociálních inovací prostřední technologie a vědy a eh, financování sociálních inovací. Takže na to všechno se chceme zaměřit. Eh, k tomuto poslednímu tématu chceme v Římě 19. do 21. listopadu na konkrétní konferenci se zabývat budoucností vědy, tak abychom mohli rozprodit další diskuze a a abychom měli připravenou tedy eh, takovouto aktivitu eh, ke konci našeho předsednictví. Já eh, budu velice ráda, když členové vašeho výboru se budou moci účastnit tohoto zasedání, této konference. Pokud se nám skutečně podaří vytvořit podle směrnic, z ní jsme vyšli, tento jednotný prostor evropský pro výzkum, to je naším skutečným cílem a je to cílem také pro Evropu 2020. Eh, vytvoření takovéto prostoru je zásadní nejen pro zhodnocení lidských zdrojů v evropském výzkumu, zejména mezi mladými výzkumníky, Jde o jejich eh, volný pohyb a tedy také volný pohyb znalostí, myšlenek, inovací. A chtěla bych připomenout, jenom abych to zhrnula, eh, několik klíčových slov, eh, která samozřejmě všichni velice dobře znáte a určitě vám také leží na srdci. Především chceme hovořit o mobilitě, mobilitě výzkumníků, o náboru na základě na sdílených, transparentních a otevřených pravidel. A také chceme hovořit o nadnárodní spolupráci, která se může stát velice užitečným propojením mezi politikami členských států a evropskými politikami. To je to, co je naším cílem také při vypracování Národního plánu pro výzkum. Eh, Evropský parlament vypracoval důležitý dokument před rokem v roce 2013. Zejména pan Tajani, paní Sartori a pan Berlinguer eh, na něm spolupracovali. Eh, tento dokument se jmenuje Maastricht pro rozvoj a v tomto kontextu 18. a 19. listopadu uspořádáme akci zaměřenou právě na podporu eh, talentů a šíření vynikajících eh, znalostí, tak abychom podpořili mobilitu. Tato myšlenka, že jednotliví aktéři, tedy zásadní segmenty občanské společnosti, eh, podnikatelského světa, světa výroby a dalších aktérů, pocházejících více z akademické sféry, tak to všichni mohou spolu vytvářet svobodný trh eh, pracovní síly. A eh, eh, toto už nemůžu zhodnocovat při této příležitosti. Nicméně může se také stát, že se bude jednat jen o akademickou e, příležitost a že budeme vytvářet tento prostor spíše abstraktně než konkrétně, pokud nebudeme přijímat také velice konkrétní opatření, která se budou zaměřovat právě na realizaci těchto politik. Za prvé to je Eh, přizpůsobení národních eh, plánů eh, politikám dohodnutým na evropské úrovni. A to proto, abychom mohli čelit velkým výzvám, jako jsou klimatické změny, stárnutí, velká migrace, řízení, mez, řízení mezinárodní migrace. K tomu všemu potřebujeme propojení členských států, jejich úsilí společně s úsilím komise a s úsilím parlamentu. Je jasné, že tyto výzvy nemohou být vyřešeny bez konkrétní státních eh, eh, pomoci jen na národní úrovni. Viděli jsme eh, to už při několika příkladech. Budeme podněcovat k, ná- k výměně názorů na základě všech těchto úvah a to už 21. září a to proto, abychom připravili závěry Eh, prosincové rady. Ještě mám jednu či dvě minutky a mohu se tedy věnovat několika úvahám. Toto téma jmenuji jako poslední, nicméně není poslední v našich prioritách ve svém významu. Eh, týká se vesmíru. Vesmír je také jednou z oblastí, ve které se skutečně hraje o pokrok Evropy, o její nově nastartovanou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Evropská vesmírná politika prostřednictvím společných strategií a pomocí eh, činnosti jednotlivých členských států, které se mohou konkrétně účastnit ne, eh, nejen tedy vědecky, ale politicky, eh, zásadním způsobem. To všechno tedy nástrojem, který nám pomáhá, abychom plnili cíle strategie Evropy 2020. A já mohu říci, že rok 2020 už je za rohem, ale stále ještě jsme v této strategii nepokročili, jak bychom si přáli. Eh, co se vesmíru týče, souvisí také s důležitým zdrojem financování z horizontu 2020. Eh, velice odůvodněně tam je toto financování začleněno a proto je italské předsednictví se bude zaměřovat některé konkrétní aspekty, které chci stručně zmínit. Za prvé posílení strategii prostřednictvím zhodnocení dosavadních investic eh, do eh, vesmírné politiky a těch nových investic, eh, které nám umožňuje následující sedmleté období. Také zde jsou velice specifická témata. V následujících sedmi letech má být zhruba 12 miliard eur eh, vyčleněno pro program eh, Galileo a EGNOS, eh, pro Copernicus a Horizon. Takže to je opravdu investice, která nemá precedens a je to je to důležitý politický úkol pro parlamenty, pro komisi. Naším úkolem je, jako italského předsednictví, je, abychom po, došli dál eh, v, v směrnici o eh, identifikaci a šíření satelitních eh, údajů s vysokým rozlišením za obchodními účely. Je zapotřebí, abychom měli nezávislost ve získávání údajů a v jejich využívání pro cíle, které nejsou jen obrané, tedy vojenské například, ale také, eh, aby šly ve prospěch občanské společnosti. Je to takové dvojí užití. Eh, my v Itálii máme významný příklad, například u Cosmos Skymet, což je velice důležitý konkrétní příklad. Takže my chystáme politickou diskuzi za prosincového zasedání rady, abychom hovořili o vztazích mezi eh, Evropskou eh, unii a Evropskou vesmírnou agenturou. Eh, podle nás to je směr, kterým lze vést další rozvoj, je užitečný pro rozvoj a budeme se snažit definovat, jaké jsou nové meze vztahu mezi Evropskou unii a Evropskou vesmírnou agenturou. Já si myslím, že jako italské předsednictví máme příležitost nastavit směr a být hybnou silou v těchto měsících následujících a budeme to skutečně činit s velkým přesvědčením. 18. září eh, bude eh, v sídle eh, italské eh, vesmírné agentury přichystána konference Kopernikus pro životní prostředí a bezpečnost eh, lidí od výzkumu po eh, provoz. Já vím, že pak je tu otázka, která se týká spíše ministrů pro dopravu nebo další, tak bych ráda vyjádřila ještě úsilí italského předsednictví Ehm, o dokončení systému Galileo. Je pravda, že ehm, před několika dny eh, jsme měli smůlu s větrem, s klimatickými podmínkami a, a jsme si vědomi toho, že zapotřebí eh, vyšetřit, ehm, proč došlo k těmto eh, nešťastným událostem, tedy z nedávné doby. For, for your presentation, madam. Děkuji vám, paní ministrině, za vaši prezentaci, prezentaci eh, v oblasti výzkumu a vývoje a také vesmírného výzkumu. Eh, my jsme dnes hlasovali o našem rozpočtu a přáli jsme si více peněz pro financování výzkumu a malých a středních podniků. Nyní si vyslechneme příspěvky našich koordinátorů za EPP pan Karinč. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Janiny, za velmi zajímavou a podobnou prezentaci cílů vašeho předsednictví. My jsme poslední dva dny eh, hodně debatovali o konkurenceschopnosti v Evropě, telekomunikace, digitální agenda, energetické problémy, průmysl, eh, reindustrializace Evropy v zájmu posílení konkurenceschopnosti. Dále jsme hovořili o směrnici o sledování satelitních dat pro využívání satelitních dat pro komerční účely a také, jak řekl pan předseda, hlasovali jsme o rozpočtu a všimli jsme si, že většina členských zemí škrtá zejména prostředky na výzkumné programy a my se asi shodneme na tom, že toto je přímo úhelný kámen eh, posilování konkurenceschopnosti Evropy. Eh, mám tady jednoduchou otázku, na kterou se možná nesnadno odpovídá. Vy jste hovořila, že Horizon 2020 potřebuje posun, potřebuje nový přístup. My eh, v tomto výboru parlamentu jsme odhodláni pracovat v této legislativní oblasti příští dva, tři roky. A já bych se chtěl zeptat, jak to vidíte vy, jaké jsou největší výzvy eh, toho nového horizontu 2020? Eh, je to správně, je to praktické, je to proveditelné, naráží to na velký odpor bude vaše předsednictví schopno tento odpor překonat s ohledem na konkurenceschopnost? Děkuji. Nyní eh, za eh, CR pan Grubarčik. Eh, děkuji vám, paní předsedající, stručně. Vy jste zdůraznila velice zajímavou prezentaci která se týká eh, výzkumné spolupráce mezi zeměmi v oblasti velmi pokročilého výzkumu, ale byste nehovořila o vzdělávání mládeže. Jaké je tady řešení pro to, aby se mladí vyhnuli pasti vysoké nezaměstnanosti, což je možná vůbec ten největší problém v současné Evropě prostě mm, jak změnit situaci mladých lidí, kteří nevidí žádnou budoucnost. Domnívám se, e, že e, řešením a klíčem k tomu je právě vzdělávání. Co si myslíte vy? Děkuji, pan Debakr, za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině. E, myslím, že to byl docela nadšený přehled všech těch priorit, které má před sebou vaše předsednictví. Možná bych navázal na e, předchozí dotaz, vzhledem k tomu, že rozpočtová situace v mnohých členských zemích je napjatá, e, škrtá se právě výzkum a vývoje, jsme hluboko pod těmi třemi procenty, což je e, třemi procenty HDP, což je cílová hodnota. My bychom ale naopak potřebovali se na ta 3% dostat spíše rychleji. Další otázka je Horizon 2020. O tom jsme hovořili, víme, kolik je tam peněz a ke klíčovým prioritám patří mm, nejenom tedy zaměření a na rychlé specializace, ale také to, aby příjemci se k těm penězům dostali rychleji. Má otázka je, jakým způsobem eh, chcete zjednodušit implementaci eh, zejména tedy pro malé podniky a výzkumné instituce. A poslední otázka, eh, ta se týká zhodnocování výzkumu. Výzkum pro výzkum nemá smysl, je třeba ho tržně využít a eh, já tady vidím velkou, eh, velkou propast mezi tím, jak se využívají výsledky výzkumu u nás a jinde, kde jsou na tom mnohem lépe. Čili eh, jak chcete zajistit to, aby ten nový výzkum se rychleji a vůbec se dostával na trh. A my zde samozřejmě máme evropský systém, který eh, by tomu mohl napomáhat. Ano, děkuji vám a nyní pan Ešenik Zague. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Jak dobře víte, rada navrhla 24. Eh, července velké škrty a to především v programu Horizont 2020. A vy jste hovořila o udržitelnosti, inteligentnosti, konkurenceschopnosti a, a to i se použilo jako argumenty pro tyto škrty. Ale sedmý eh, rámcový program v podstatě každé investované euro eh, eh, bude generovat tedy 14 euro takže v podstatě eh, to je, eh, v podstatě i vytvoří údajně milion pracovních míst eh, a i se zvýší významně export. Takže eh, tady se hovoří eh, tedy o udržitelnosti, o inteligentnosti a proto bychom měli hájit tyto prostředky. Já si myslím, že to je to velice nebezpečné a i mm, je to eh, neakceptovatelné, to, co navrhla rada. Já se tedy ptám, paní ministrině, souhlasíte s tím, že jsme se vzdali naší budoucnosti v inovacích? A já chci jednoduchou odpověď, ano, ano nebo ne a italské předsednictví tyto škrty podporuje? Děkuji. EFDD. Děkuji. Nyní FTD, pan Dario Tamburano. Gentile ministro Giannini. Paní ministrině Giannini, my všichni víme, že investice do vzdělávání, do univerzit, do výzkumu, že mají specifické rysy. A e, samozřejmě to e, vy zde e, nezastupujete pouze jednu zemi, ale v podstatě mm, prosperující budoucnost a realizaci demokracie. A zde jde tedy, abychom tedy mm, navázali na eh, od zakladatele naší republiky, ale eh, vzdělávání eh, v, v, u nás a školství v Itálii je ve špatném stavu a o tom hovoří i tedy rodiče školáků a vy tedy se, vy tedy myslíte, že využijeme skutečně ty smlouvy, které uzavřela Trojka, Měnový fond se Španělskem, s Portugalskem, Portugalskem, s Kyprem a s Řeckem. A myslíte si, že i e, tyto fondy by měly vstoupit přímo do e, oblasti, jako je i vzdělávání a výzkum? Děkuji. Děkuji. Ještě máme další tři přihlášené do diskuse. Pan Telička. Děkuji, pane předsedo, pane, paní ministrině, já vám děkuji za velice podrobnou prezentaci podanou s nadšením a přeji vám mnoho štěstí. Mám eh, takový komentář k jednomu bodu, který jste změnila, a sice to je eh, revize strategie 2020, eh, která je mm, v podstatě za rohem. Zajímal by mě, jak byste vy, jakožto Eh, předsednictví eh, vnímala toto. Kdybych to měl říct úplně otevřeně, tak největší nedostatek strategie 2020 pro mě je to, že je to jakýsi dokument v podstatě charakteru nákupního seznamu, tak, aby všichni byli uspokojeni. Čili obsahuje úplně všechno a mm, priorit tam mnoho není. Čili Možná, že otázka je, mm, jak se na to díváte, co byste očekávala vy od této strategie. A druhá věc, e, to jsou inovace a jejich komerční využití. E, já mám takový problém v tom, že Evropská unie e, příliš neměří to, jaký, jaké jsou efekty těchto utracených prostředků. Před lety jsem výsledkem toho, když se eh, vyhodnocovaly určité programy, myslím za fyzického předsednictví, a eh, Měl jsem to takový pocit, že hlavně utratit všechny peníze, žádné problémy, žádné skandály a tak dále. Nicméně eh, to nebyly řádné měření vynaložených prostředků. Otázka tedy zní, Můžeme nějakým způsobem do všeho vložit jakýsi ten prvek měření, jako si měřitelnost. A chystáte se něco takového zavést v rámci revize programu 2020? Děkuji, nyní pan Borelli. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině Čaníny, než jste vystoupila, tak zde se hovořilo v sále o o e, hospodářské soutěži, o nekalé soutěži dokonce. To je skutečný problém a pořád vždycky se najde někdo, kdo je ochoten vyrábět e, zboží, které vyrábíme my levněji, protože vždycky budou chudší země, než jsou ty naše. A takže e, v podstatě ten trik je v tom, že my bychom si měli v Evropě zachovat know-how a možná ani tu výrobu tolik ne. A v tom to je právě a takže ano, výzkum eh, a věda, to je dobré, ale i školství a vzdělávání, to znamená přiblížit podniky školám, školství. A když o tom mluvíme, tak vždycky máme na mysli studenty, kteří eh, potom v podstatě jsou na eh, stážích v podnicích, ale já myslím, že i podniky by mohly jít vstříc školám a mm, tam tedy eh, se zapojit do vzdělávacích programů a eh, ne tedy jenom naopak. Také je třeba i eh, přenést know-how našich řemeslníků, řemeslné know-how, které naše země mají, protože to je důležité, nejenom ty špičkové průmyslové podniky. A to by také mohlo znamenat velké oživení. Mám takovou otázku vzhledem k tomu European Round Table a mm, zde v podstatě to je něco, co se institucionalizovalo v Bruselu. Jak vy můžete garantovat nezávislost vědeckého výzkumu, že to bude nezávislý výzkum, tedy nezávislý na nadnárodních společnostech? And, Minister. Děkuji vám. A nyní, paní ministrině, bych vás rád požádal o, o odpovědi. závěrečné prohlášení z vaší strany. Uh, uh, tak uh, pokud bych začala otázkou pana Karence, já jsem vám děčná za tuto otázku. Byla obecná, ale zároveň podle mého názoru se soustředuje na velmi důležitou věc a to pokud jsem správně rozuměla, jak to, dosáhnout toho, aby Horizon 2020 byl opravdu účinnou zbraní pro posílení konkurenceschopnosti. Jak eh, to zařídit, aby to fungovalo pro univerzity, firmy, členské státy, obecně řečeno pro celou evropskou společnost. Vnímám tady dvě velké výzvy. První by byla taková, aby Horizon 2020 byl tedy multidisciplinární, Eh, poněvadž Horizon 2020 se potýká eh, s generální problémy, jako je stárnoucí společnost, klimatické změny a tak dále. Já si myslím, že to, abychom byli interdisciplinární na národní úrovni, tak to znamená, že je třeba povzbuzovat eh, a podporovat národní výzkumné programy, které jsou ze své podstaty multidisciplinární. A ta druhá otázka, podle mě, která s tou vaší otázkou souvisí, je, jak účinněji propojit soukromý a veřejný sektor tak, aby spolupracovali na odpovědích na tyto výzvy a fungovali synergicky. Já se domnívám, že tak to může vypadat ten obecný rámec. To jsou ty otázky, které souvisí s dalšími aspekty, o kterých hovořil jiný pan kolega. Myslím, že to byl pan Debakr. To byla jedna z vašich tří podotázek, a která vlastně šla tím samým směrem, o kterém jsem hovořila já, když jsem povídala panu Karnesovi. Co se týče té hluboké propasti mezi Evropou a dalšími velkými hráči, kteří se aktivně zapojí do dění mimo Evropu. To bude tedy další důležité téma pro naši agendu, ale také pro váš parlament v blízké budoucnosti. Tak to bude porovnání projektů v rámci těchto velkých evropských programů se situací na mezinárodním poli. Eh, my prostě musíme umět přilákat eh, talentované výzkumníky, nejenom ty vlastní, ale také eh, imigranty z jiných zemí. Tady bychom se mohli výrazně zlepšit. Pokud se týče druhé otázky, to je otázka pana Grobarčika. O roli vzdělávání. Já jsem tady eh, nehovořila o vzdělávání nebo o školství eh, specificky, poněvadž eh, to je je kompetence je trošku jiná a zabývá se jiný výbor a tam to budu probírat podrobněji. No, já se domnívám, že výzkum, inovace a školství to jsou eh, jenom různé stránky téže mince. My prostě musíme ty projekty a modely promítat taky právě do školství, do vzdělávání. A to je skutečně eh, odpověď na ty dramatické problémy v podobě nezaměstnanosti. Italsky. no, vzhledem k volbě pana Roba. Takže Itálie eh, eh, právě tedy eh, se začala zabývat tím rozpočtem, tak uvidíme, zda je to chyba nebo ne, ale samozřejmě hm, my jsme předsednickou zemí, takže musíme přistupovat neutrálně k rozhodnutím, která byla přijata a která jsou plodem vyjednávání. A Eh, takže eh, kdybyste se mě ptal jakožto ministrině pro výzkum, tak eh, asi, jak správně připomněl pan Buzek, já jsem i byla vědkyně a z akademických kruhů, tak samozřejmě já bych na to řekla jasně, investovat, významně investovat do tohoto sektoru. A teď kolegové, budu pokračovat italsky, Tamburano a Borelli vzdělávání jako strategické aktivum. Ano, samozřejmě bez pochyby tak to je. A čím dál více ve všech zemí tomu tak bude. Ano, e, takže pokud je o italskou situaci, tak o tom můžeme diskutovat jinde, v jiném fóru. Ale i v Evropě je důležité, aby e, zde ty dva hlasy, to znamená apel na Eh, zvýšení rozpočtu, bohužel ten byl seškrtán, ale zde mm, Horizont 2020, eh, to se to týkalo, a potom Erasmus+, Plus, eh, to je program, který se týká jedné politiky, tedy mobility studentů a vědců. Takže já myslím, že takto mm, jsem odpověděla a pan Borelli, na pana Borelliho. Ten hovoří o škole, o vzdělávání, o školství a ptá se, jaké nástroje bychom mohli mít pro to, aby nedošlo k takové hegemonii eh, ze strany velkých eh, skupin, tedy korporací, které by jako lobby mohly eh, sehrávat tuto dominantní roli. Ale návrh eh, vytvořit správný model spolufinancování, tedy z veřejných a soukromých zdrojů, eh, již eh, to jsou ty technological initiatives, kde to financování je 50-50. 12 miliard, myslím, bylo vyčleněno, takže to je právě odpověď. Aha, já se omlouvám, vy jste mě slyšel? Ano, takže toto by mohl být model, eh, tedy propojení veřejných a soukromých prostředků. A poslední otázka od pana Teličky. Pokud jsem to dobře pochopila, eh, tak eh, Eh, jak měřit inovace, jak můžeme eh, změřit výsledky inovace. Eh, kromě toho, že máme seznam těch priorit, to známe. Mm, my známe naše priority nejenom pro toto pololetí, ale vůbec, vůbec obecně známe priority v této oblasti v Evropě. Ano. Mm, v oblasti vědy výzkumu jsme již, myslím, aplikovali dobré nástroje, jak měřit výsledky inovací. Já myslím, že tady můžeme aplikovat stejný model. Třeba, třeba máte nějaký tedy mezinárodní výbor, který je schopen to posoudit, zanalizovat na základě mezinárodního benchmarku a tady jde o to eh, správně nastavit eh, tedy mm, tu analýzu eh, toho, jak ten projekt byl tedy aplikován, jaké byly jeho výsledky a udělat si tedy představu potom, jaký efekt má inovace pro evropskou společnost. Myslím, že já se omlouvám. Již jsem zmínila v úvodu, priority italského předsednictví a že se budeme snažit co nejdříve eh, o revizi strategie Evropa 2020 s tím, že hlavně se zaměříme na skutečnou kombinaci mezi národními strategiemi, respektive plány vědy, výzkumu a evropským rámcem. Tedy tady nemám na mysli pouze Horizont 2020, ale i strukturální fondy, eh, které také eh, nabízí velké objemy finančních prostředků na sociální inovace a další témata, které jsem zmínila v úvodním projevu. Dobře, děkuji, děkuji paní ministrině, děkuji za odpovědi a také i děkuji za diskuzi zde ve výboru. Přejeme vám hodně úspěchu a štěstí do těchto čtyř měsíců, což je období relativně krátké, ale práce je hodně. My, jakožto výbor ITRE, ITRE, eh, odpovědný za tedy výzkum, inovace a vesmír, tak určitě budeme se snažit o velice úzké vztahy s italským předsednictvím je důležité, abychom se zaměřili hodně na financování všech těch oblastí, které vy zde jste zmínila v diskuzi a které eh, tedy eh, si přece vzalo italské předsednictví. Děkuji za váš čas a za odpovědi a příspěvky. Děkuji. Přeji hodně úspěchu. Uh. Well, thank you. Uh, vážení přátelé, vážení kolegové, a přistoupíme k poslednímu bodu, a to je různé. Nevidím, že by se někdo hlásil. Další zasedání, a to je velice důležité, eh, to bude 24. září 9 až 12.30 a 15 až 18.30 v Bruselu a 25. září 2014 9 až 12.30 a 15 až 18.30. Takže to bude ještě déle než eh, tentokrát. Každý, eh, po každé je naše zasedání delší. Děkuji vám ještě jednou za pozornost, uvidíme se za pár týdnů na výboru. V Evropském parlamentu nepochybně dříve. Zde jsme stále.